Guten Morgen. Tak, dobré dopoledne, kolegové a kolegyně, srdečně vás vítáme na pokračování eh, zasedání výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Koordinátoři proběhli od 9 do 10 hodin, před chvílí jsme skončili a eh, k dispozici budete mít i závěry. Máme zde ještě dva body ze včerejška, které přijdou na řadu později dnes dopoledne, e, za předpokladu, že stihneme všechno, co máme na pořadu jednání pro dnešek. Dnes, teď jsme tedy u bodu 20. Otázka k ústnímu zodpovězení číslo 2011-06, kterou pokládá Elena Oana Antonesku na téma rozdíly v kvalitě potravinářských výrobků uváděných na trh v Evropské unii. E, tato otázka je, myslím, dobře známá. E, od komise tu máme Le Lepentre od DG Sanko a on dokonce přinesl film čtyřminutový. E, takže e, dáme slovo panu Lepantrovi a uvidíme, jak e, bude fungovat technika, případně bychom se podívali na krátký film na toto téma. Pan Lepentre? Chcete Eh, nás ještě před filmem k tomu tématu informovat? Děkuji vám. Dámy a pánové, syní poslanci a poslankyně, v roce 2011 eh, slovenská eh, spotřebitelská organizace vypracovala studii o osmi členských státech a ta ukázala různé rozdíly ve složení některých výrobků z hlediska místa, kde jsou váděny na, na trh. Tyto variace byly zaznamenány také na, eh, příba, eh, na obalech a pokud jde o složení a mohou někdy v některých eh, faktorech dosahovat až 200%. Takže nemůžeme říci, že kvalita těch výrobků v nových členských státech je horší, ale je jiná. Například, když se něco sladí lesoglukozou o, oproti třeba práškovému cukru. Když se podíváme podrobněji třeba na Coca-Colu, což je příklad výrobku, který byl zohledněn, tak zjistíme, že jsou vyrobeny z koncentrátu a potom jsou eh, lahovány místně. A když se podíváme na eh, dostupnost na místním trhu, tak produkce cukru je eh, v podstatě regulována, protože je součástí eh, celkového eh, cukrového trhu. A cukr, když se podíváme, který je používán třeba v České republice nebo v Polsku, čili není to jenom pouhá variace. A ta isoglukóza je daleko lépe uspůsobena těmto nápojům, protože se lépe rozpouští. Eh, na Spojených stá- ve Spojených státech, což je největší trh, se používá pouze tato lisoglukoza. A obecně je řečeno, my si nemyslíme, že by mělo být rolí Evropské komise mnucovat eh, eh, tato pravidla všem ostatním, protože podniky se přizpůsobují také mm, třeba poptávce jednotlivých spotřebitelů. Legislativa má zaručit vysokou míru ochrany zdraví spotřebitele a zajistit optimální fungování trhu. Principem je, je, že všechny produkty na trhu musí být zdravé a že spotřebitel musí být správně informován o povaze a vlastnostech těch eh, výrobků, které spotřebovává. A jsou velmi striktní eh, pravidla eh, etiketáže, kde musí být uváděno eh, složení a víte, že byl přijat balíček o, informa- o informování spotřebitele, která eh, ještě vymáhá tato pravidla. A eh, podniky se tomu přizpůsobují, je příjez, třeba příklad Nutelli mezi Francií a Německem, to uvidíme ještě v tom filmu, že existují určité variace i mezi starými členskými státy. Takže já chci říci, že je právem spotřebitelů si vybrat, jestli si budou kupovat ten či onen výrobek mezi určitými značkami a e, když se mu jim nebude líbit Coca-Cola, tak se obrátí na jinou společnost, takže e, to bude mít své následky pro ten, e, tento podnik. Jinak je samozřejmé, že musíme podporovat národní spotřebitelské asociace,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 Gut, dann kommen wir zur Aussprache. Also, wenn ich Sie richtig Dobrá, takže teď tedy eh, přijde výměna názorů. V podstatě komise, pokud dobře chápu, sleduje eh, dopady na zdraví eh, produktů, ale nesleduje to, jak se chovají výrobci, pokud jde o složení produktů. O tom teď budeme diskutovat, zda je to dobře nebo špatně. Elena Antonescu. Je to vaše otázka, tak máte slovo. Mulțumesc, domnule președinte. Um, mulțumesc domnului uh, reprezentantului Comisiei pentru precizările făcute. Děkuji zástupci komise za veškerá upřesnění, ale já bych eh, k tomu měla sama poznámku. Tady není řeč o výrobcích, které byly nějakým způsobem pouze uspůsobeni podle chuti nebo vkusu jednotlivých spotřebitelů členských zemí. Ne, ne. Tady, a to byla také otázka, na kterou jsme se ptali, to je otázka rozdílu jakosti mezi výrobky, které jsou prodávány v nových a starých členských státech. A já bych si přála, aby tato diskuze se odehrála na našem výboru, protože i když možná nebyla vypracována přímo nějaká studie, která by to dokazovala, tak my spotřebitelé dobře víme, že je rozdíl v té kvalitě. Eh, třeba eh, lidé v mé rodině a přátelé mě žádají, abych jim kupovala výrobky tady v Bruselu, protože vědí, že je velký rozdíl v kvalitě mezi tím, co koupí tady a tam. Takže já nevím, jestli jsou dvě kategorie spotřebitelů, ale kdyby to byla pravda, tak je to velmi závažné. A teď, pokud jde o ty testy, které byly provedeny touto asociací spotřebitelů na Slovensku, možná, že by se komise neměla spokojit jenom s touto studií, ale by měla by provést také ještě další testy. Protože jestliže tento problém byl již oznámen, i dalšími kolegy. Vím, že bulharský ministr zemědělství sám o tom mluvil. Takže já si myslím, že komise by měla na základě vlastních prostředků a zdrojů stanovit, jestli existuje nějaký rozdíl v kvalitě mezi produkty, které jsou uváděny na trh v různých členských zemích Evropské unie. V případě, že by taková situace byla, je nepřijatelná. Danke. Eh, Děkujeme. Pavel Poc. Kolegové, já myslím, že bychom měli zachovat klid, i když pro mě je to těžké, protože já pocházím z jedné ze zemí, které se tento problém dotýká. A rád bych komisi řekl, že tento přístup, tento váš přístup je naprosto nepřijatelný. Kolegové, já bych rád poukázal na to, že to možná vypadá jako drobný problém, ale drobný problém to není. Já to musím vysvětlovat každý den. Lidi to zajímá, ptají se na to. A nejenom na potraviny jako takové, ale také na to, jak je možné, že to takto vlastně je. Ptají se, k čemu je EU, když nedokáže své občany proti takovým věcem ochránit. A ptají se, jak chceme řešit otázky evropské ekonomiky, jak se chceme vypořádat s krizí, když nedokážeme vyřešit jedinou takovouto věc. Nejde jenom o potraviny, dotýká se to jednotlivých zemí, stává se z toho politický problém. A neříkejte, že je to otázka národních vlád. To jenom do jisté míry, protože mluvíme o mezinárodních globálních společnostech. Neříkejte, že je to otázka spotřebitelů, protože spotřebitelé prostě nemohou jezdit stovky kilometrů, aby si nakoupili normální jídlo. Něco prostě musíme udělat. Nestačí o tom jenom mluvit. Na to už není čas. Děkuji. Ja, danke schön. Da... Ano, děkuji mnohokrát. Pak eh, Csaba Tabacsi. Köszönöm szépen, én fölhívnám a kollégák figyelmét, mint... Eh, děkuji. Já bych rád upozornil kolegy na to, že musíme být velice opatrní. Já jsem také z nového členského státu a eh, testy Ehm, slovenské laboratoře nejsou jednoznačné. Například v případě Coca-Coly eh, tam se nenašel rozdíl mezi starými a novými členskými státy. Takže jde o eh, slazení izoglukózou. Ve Slovensku, Bulharsku a Rumunsku a dalších členských státech se Coca-Cola sladí izoglukózou a v Německu, v, Čes- v České republice se používá sacharóza. Takže nejde ve všech případech o to, že by existovala jasná dělicí čára mezi starými a novými členskými státy. Chtěl bych kolegy poprosit o to, abychom eh, toto téma eh, nezneužívali pro účely populismu. Samozřejmě bezpečnost potravin je jednoznačně důležitá a ochrana spotřebitelů také tak ale to není eh, v, rám, eh, to není v, naší, eh, v, našem, v našem pole působnosti. To je pro výbor IMCO. A možná bychom tedy měli spolupracovat s tím příslušným výborem pro tuto oblast. A samozřejmě jde také o poměrce na výkon, protože pokud máme různé kvality, tak by se to mělo odrazit i v ceně v různých členských státech. Třetí věc, která byla zmíněna, je že zde dochází k diskriminaci. V Maďarsku jsme také testovali a e, v rámci těchto zkoušek e, jsme e, potvrdili slovenské výsledky pouze částečně, ale testovali jsme jiné produkty, kde se objevily obrovské rozdíly například Zjistili jsme například různé výsledky absorpce eh, mezi produkty, které se prodávají v Rakousku a v Maďarsku. Eh, samozřejmě náš, eh, náš výbor je zodpovědný za bezpečnost potravin pro spotřebitele, ale já si myslím, že nesmíme zapomínat na to, že toto je v pravomoci i jiných výborů. Já si myslím, že bychom například s výborem IMKO měli společně proskoumávat eh, celé toto téma komplexněji, protože komplexní přístup si zaslouží Samozřejmě chápu rumunskou kolegyni, rozumím panu Pocovi, když říkají, že tyto průzkumy musí trvat objektivně, musí být odborné. Děkuji. Děkuji. Janoš Adar. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy az eddigi hozzászólók. Pane předsedo, děkuji. Není shodou okolností, že všechny tři příspěvky pocházely do posud z eh, východní Evropy a není shodou okolností, že eh, se na toto téma eh, reaguje, protože to téma je velice ožehavé. Já jsem s Čaputobojem zajedno v tom, že jde o bezpečnost potravin, ochranu spotřebitelů a právo na konkurenceschopnost. Je to velice komplexní problém. Ale to vysvětlení, co jsme slyšeli, nemohu přijmout. To znamená, že podniky eh, mění složení produktu podle peněženek a chutí spotřebitelů. To jsme slyšeli. Druhé, co jsme slyšeli, je, že kvalita není horší, že jde pouze o jiné složení. No, eh, já jsem tohohle názoru. Eh, já myslím, že ty výsledky v dokumentech paní Antonesku jsou jednoznačné a eh, výsledek je takový. Byl jenom jeden produkt mezi těmi srovnávanými, a to mluvíme tedy pouze o potravinách, a to byla čokoláda Milka, a to není reklama, to byl ten jediný produkt, který v otázce složení ve východní i západní Evropě byl identický nebyl v nich žádný rozdíl v těch různě zakoupených čokoládách. Takže když bych šel tady do obchodu v Bruselu, tak dostanu úplně tu samou čokoládu Milka jako v Budapešti. U těch jiných produktů to zkrátka tak není. E, prostě to, co se koupí v Praze nebo v Budapešti, je něco jiného, než co se koupí v Paříži. E, a konkrétní výrobci, ne všichni, ale určití z nich, uznali, že používají levnější látky na východních trzích. A já si myslím, že to je to jádro pudla. Protože když to ti výrobci uznali, že používají levnější materiály, eh, tak a podívali bychom se na jejich strukturu cen na eh, východních trzích, tak zjistíme, že eh, jak si zapomněli spotřebitele informovat, protože ty reklamy jsou úplně stejné, produkty jsou vydávány za úplně stejné, ty značky jsou naprosto stejné, ale já tak nějak dostanu horší kvalitu. A to znamená, že výrobce získává eh, zisk navíc, a je to i otázka pro ochranu spotřebitelů, protože eh, do značné míry jde zkrátka o konkurenční pravidla. Buď je dodržujeme, nebo je nedodržujeme. Je eh, eh, samozřejmě otázka, zda potřebujeme další nějaké důkazy nebo nějaké doplnění těch slovenských testů. Možná bychom měli provést další testy, ale pokud to uděláme, tak bychom to měli udělat velice, velice rychle. Souhlasím s kolegou Pocem, že v této věci opravdu není vůbec čas na zbyt. Evropské instituce by tyto testy měly provést naprostou prioritou eh, a případně použít sankce. Děkuji. Děkuji vám. Eh, ještě jedno. Eh, komentář Petr Reimas? Ano, děkuji. Já bych chtěla říct si velice rychle to, že vlastně mluvíme o velice starém tématu. V podstatě hovoříme o tom, co to je kvalita. Záleží kvalita pouze na ceně, nebo souvisí také s jinými věcmi. Eh, eh, u ceny nám jde v podstatě o to, že když je něco levnější, tak je to méně kvalitní. To musíme v této diskuzi také zohlednit. Eh, já si myslím, že Eh, že to je přesně ten problém, že na druhé straně řeky je tráva vždy zelenější a když eh, žere naše kráva trávou souseda, tak jsme vždy trochu spokojenější. Já si myslím, že to je také trochu subjektivní hodnocení, které zde provádíme. Ehm, samozřejmě eh, na, na, na druhé straně musíme zohlednit, zda existují objektivní důvody, protože třeba ta naše kráva žere trávu souseda, protože jí zkrátka lépe chutná. Myslím si, že musíme v této oblasti jednat velice opatrně a citlivě. Nesmíme začít firmám předhazovat, eh, že chtěli primárně klamat spotřebitele. Měli bychom se zabývat produkcí a recepturou, které se používají. Možná, eh, že jde eh, o to například, jaký objem jahod je v marmeládě, že eh, jde o to, že nejde o to, že by nebylo možné dodat stejné množství jahod do marmelády ve všech členských státech, ale že to zkrátka někdy souvisí s recepturou a souvisí eh, s praktickými objektivními důvody. Eh, myslím si, že v této studii bychom měli být opatrní měli bychom zjistit, zda se jedná o záměr ze strany výrobců, anebo zda je to důvodem, výro, důvodem výrobním, objektivním. Eh, samozřejmě eh, musíme otevřeně diskutovat o tom, zda se nejedná pouze eh, prodávat nějakou značku pod cenou. To bychom měli s firmami prodiskutovat. Dobrá. Další řečnice, prosím. Mano, Děkuji, pane předsedo. Já mám jednu otázku. Máme nějaké právní možnosti, jak regulovat přísady, recepty? Mluvíme o konkrétním případu, o konkrétní situaci. Slyšeli jsme několik argumentů. Jeden z kolegů právě říkal, že se používají různé přísady. Například v, orien- v pomerančových džusech je možné použít pomeranče, které pocházejí z různých zemí. Ale výrobci někdy uznávají, že kupní síla spotřebitelů je různá a proto někdy nějaké přísady nahradí přísadami levnějšími. A proto se chce zeptat komise, jestli můžeme očekávat nějaké právní možnosti, jak regulovat recepty určitých produktů letzte Intervention. Dobrá. Poslední intervence na rozpach. Tak, vorsitzende. já, já, fortsætter på dansk. Altså, for Děkuji. Pane předsedo. Podle mě se jedná o skandál. Já jsem eh, z jednoho z těch, eh, řekněme, západních členských států a stále více západoevropských eh, podniků přesouvá výrobu na východ, máme je, je společný vnitřní trh a volný pohyb zboží. Tudíž se mi zdá velmi těžko pochopitelné. Z jakého důvodu by společnosti z západní Evropy, které se přesunou do východní Evropy, měly vyrábět třeba marmeládu nebo, eh, nebo pomerančový džus, proč by to měli vyrábět eh, s dvěma různými recepty, protože přece máme volný pohyb zboží v celé Evropské unii. Myslím, že opravdu eh, na to bychom se mohli měli eh, podívat, měli bychom to analyzovat, protože jinak tady máme zboží první a druhé kategorie ve stejné, ze stejné produkce. No to přeci není možný. Možné musíme tuto záležitost eh, přeskoumat. Možná, že jakožto zákazníci bychom pak měli možnost tedy si eh, moci koupit nižší a nebo horší kvalitu, ale zatím to tak není. Zatím se to vyrobí na jednom místě a pak se to pošle někam jinam. I takže je to podle mě naprosto neobhajitelné. Dobrá, děkuji. To byla zajímavá rozprava. Eh, vidíme, že to je téma opravdu citlivé, které nám leží na srdci eh, Dělá nám velké, velké starosti, že firmy nabízejí různou kvalitu, nejenom různé chuti, ale různou kvalitu, eh, eh, občas i za vyšší cenu, že ano? Eh, náš výbor samozřejmě je i výborem pro potravinovou bezpečnost. To bylo řečeno a musíme se ptát, zda dochází k snížení bezpečnosti potravin tím, co dělají firmy, Poprosili jsme komisi, aby zadala ještě nějaké studie eh, z této, v této oblasti, eh, protože bylo řečeno, že v různých zemích mají produkty různé složení a eh, měli bychom se zaměřit na to, zda existují problémy v tom důsledku s jejich bezpečností. Dále klamání spotřebitele. Zaznělo tu, že stejný produkt se stejným obalem, se stejným marketingem má v sobě různé chemikálie, různé komponenty, tak je to otázka, jestli toto je klamání spotřebitele, jestli je to z hlediska konkurence v pořádku. Já mohu už teď říci, že napíšu dopis předsedovi výboru IMCO, který je zodpovědný za eh, ochranu spotřebitele, aby se tímto tématem ve spolupráci s námi zabývali a že by i oni sami měli na tomto pracovat. A teď tedy otázka na komisi. Máme právní možnosti eh, kontrolovat receptury a složení produktů eh, z hlediska bezpečnosti potravin. Eh, učiní, zadá komise další studie k tomuto tématu a také jste nám ještě chtěl ukázat to video, pane kolego, takže máte slovo. Merci, monsieur le président. Euh, donc... Takže pokud jde o legislativu, tak legislativa společenství o e, bezpečnosti potravin má zaručit vysokou úroveň zdraví spotřebitele. Netýká se to ovšem složení. Těžko si můžeme představit, že by naše vlastní legislativa vnucovala e, tento či ono sladidlo pro Coca-Colu. Jistě řeší se tam otázka e, přídavných látek, těch aditiv, a nesmí představovat žádné zdravotní riziko, ale není rolí Evropské komise vnucovat někomu ten recept, to, co je na trhu. To je záležitost eh, samotných podniků. A další otázka to je otázka vol, svobodné volby. Když se nějakému spotřebitelu něco nelíbí, tak si to nekoupí. Obrátí se na nějaké jiné ekvivalentní produkty. Takže tuto pravomoc spotřebitele nesmíme zanedbávat. A pak je tu také role členských států. Kontrolní eh, pravomoc členských států, protože členské státy mohou dohlížet nad tím, jestli je eh, komunitární legislativa správně implementována. A teď pokud jde o možné budoucí kroky, samozřejmě, že komise bude velmi bedlivě sledovat vývoj této otázky a e, bude se snažit zlepšovat informování spotřebitele, jestliže tedy existují určité variace mezi výrobky, jak teď uvidíme mezi Franci- i Francií a Německem, když se podíváte na, té výrobky, na ty výrobky, můžete koupit tutéž etiketu, stejný obal a přitom to bude mít e, jiný Eh, obsah jiné ingredience, aby se to přizpůsobilo trhu. Dokonce i v, jed, v rámci jednoho státu existují rozdíly mezi třeba severem a jihem Francie. Eh, míra cukru v některých čokoládových nápij, nápojích se liší, protože se snažíme přizpůsobit požadavkům spotřebitele. A já vám teď ukážu video, které to trochu bude ilustrovat.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 Ja, schöner slapstick. Äh. <laughs> tak, to bylo velice pěkné. Teď je nám všem jasné, proč eh, možná eh, země od země máme jiné produkty. Ano. Eh, ale nám nejde o to, kdo má jak tvrdý chleba, nám jde o kvalitu a o bezpečnost potravin, že ano. A e, pro výběr IMCO se k tomu pak přidává ještě klamání spotřebitele a jejich ochrana. Takže, e, řekněme tato, diskutovali jsme o tom, e, já napíši dopis předsedovi výboru IMCO, aby se tím zabývali. Na, na komisi říkám, že je potřeba získat další informace. Možná zadejte prosím ještě nějakou studii, ne o tom, že to různě chutná, prosím, ale že e, zdá existují rozdíly v kvalitě, e, které by snad dosahovaly možná až oblasti bezpečnosti potravin. Minimálně zde sledovat to, zda za horší kvalitu neplatí někde víc peněz, protože tím se jednoznačně spotřebitel poškozuje a s tím nesmíme souhlasit, protože to je e, více peněz za méně muziky, což je zkrátka proces, který je nepřijatelný. Eh, já bych tento bod nicméně teď rád uzavřel, protože eh, začínáme eh, opět poněkud zabředávat do našeho pořadu jednání. Máme toho ještě poměrně hodně. Takže děkuji všem. Pokud dochází k nějakému ohrožení spotřebitelů, Evropský parlament to nepřijme. No děkuji. Já myslím, že jsme tady nenalezli v tomto filmu e, žádné další řešení, to byla skoro spíš reklama. Ale jenom slovo závěrem. Jestli jsem dobře pochopila záměr příspěvku komise, tak nám komise říká, že podniky si můžou přizpůsobovat složení výrobku, pokud respektují evropská pravidla. A jestli dobře, eh, tomu dobře rozumím, tak není žádná legislativa, která by mohla po, potrestat nějaké diskriminační uh, jednání v této oblasti. Ale já chci odpovědět komisi takto. Myslím, že by bylo dobré se možná zamyslet a eh, nechat si předložit od komise nějaký návrh, který předloží ještě doplňující studie a šetření, protože v rámci spotřebitelských spolků zastupujících různé členské státy už byla obrácena pozornost na toto téma. A já čekám, že se najdou nějaká řešení. Okay, komision hat gehört, was... Děkuji. Komise slyšela, co si myslí členové tohoto výboru a co očekají. K tomuto tématu se v budoucnu ještě jednoznačně vrátíme. Možná do té doby získáte nové poznatky v příštích měsících, které nám budete chtít sdělit. Ve smyslu zda eh, jsou obavy o kvalitu eh, potravin opodstatněné, eh, a rozdílech v kvalitě mezi jednotlivých členských státech. Dobrá, přecházíme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Děkujeme vám. Další bod jednání bude také velice zajímavý. Zvláštní podmínky pro domov krmiv a potravin z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukushima. To drama jsme všichni sledovali. E, také v rámci vývoje e, e, omezení dovozu z Japonska v Evropské unii. Já jsem hovořil s velvyslancem Japonska, který si stěžoval na to, že diskriminujeme japonské výrobky, takže výbor by rád věděl, jak se věci mají. A máme zde pana Ladislava Miko, zástupce generálního ředitele DG Sanko a France Verstrátra, kteří nám řeknou, jak se tedy věci mají. Prosím. Good morning. Uh, Dobré ráno a děkuji vám za pozvání. Dovolte, abych na úvod řekl, že se jedná samozřejmě o velmi citlivou, ožehavou otázku, kterou bedlivě sledujeme každý den. Důvod, proč o ní je řeč, je mimo jiné to, že jsme obdrželi dopis pana Leinena, který se nastáže, proč jsme relativně pozdě vás informovali o prodloužení těchto opatření. Musím uznat, že ano, neměli jsme příliš mnoho času na přeskoumání ale snažili jsme se držet se pravidel, poskytli jsme vám ty informace přesně ve stejnou dobu jako členským státům. A důvod byl, eh, té krátké lhuty byl takový, že tato otá- záležitost se vyvíjí a to takřka eh, každý. Každodenně my jsme čekali na výsledky eh, analýz z Japonska, my jsme tyto výsledky sledovali a chtěli jsme mít rozhodnutí, které bude vycházet z nových informací v terénu. A já jsem tu teď proto, abych vám poskytl doplňující vysvětlení. V budoucnu vám, se vám pokusíme dát co nejvíc času, ale teď, když se máme rozhodovat o buď prodloužení nebo zrušení těchto opatření, můžeme tak učinit pouze na základě velmi čerstvých informací. A protože jsme si e, vědomi, že teď při přípravě těchto materiálů některé analýzy ještě stále probíhají v Japonsku, bylo potřeba na ně, si na ně počkat. Víte, že stálý výbor z 9. září jednomyslně hlasoval pro prodloužení stávajících opatření až do konce prosince od 1. října už je to v platnosti, takže jsme zabránili jakékoliv právní mezeře, protože to mělo platit původně do 30. září. Proto říkám, že jsme neměli tolik času, protože jsme se museli věnovat té situaci s ohledem na to, aby nevznikla právní mezera. Jsme ochotni naslouchat vašim ehm, výzvám a obavám a to i v eh, nadcházejících přeskumech. Víte, že to prodloužení je teď do konce roku s tím, že se to bude měsíčně přeskoumávat. Existuje tudíž mnoho příležitostí ještě reagovat na vývoj. Jestli dovolíte, tak bych eh, vám sdělil ještě pár věcí ke stávajícím opatřením, o co jde. Tato opatření stanoví, že veškerá krmiva a potraviny, která pochází z těch 12 prefektur v Japonsku, jsou testovány pro, eh, na přítomnost nuklidů jodinu 131, cesium 134 a cesium 137. A musí být tedy testovány a neobsahovat eh, nadměrnou míru těchto nuklid, nuklidů. Aspoň 10% eh, importu musí být analyzováno, aspoň 20% Eh, a eh, také i mimo tyto eh, prefektury. A musím říct, že stávající opat, opatření pro regulaci dovozu z Japonska, i když to není velké množství, které je dováženo, tak všechny ty testy jsou, všechna ta rozhodnutí jsou založena na vědeckém základě a zaručují bezpečnost těchto dovozů do Evropské unie. Ještě vás chci poněkud informovat o vývoji v jednotlivých e, prefekturách, provinciích v Japonsku. Připojili jsme ještě Kanagavu a Shizuoku. V dalších fázích po havárii v květnu a červenci, protože testy samotných japonských orgánů ukázali vyšší úroveň cézia v zeleném čaji z těchto eh, provincií. Či, I když to bylo pouze v tomto výrobku, tak protože je to něco, co by se mohlo eh, dovážet, tak jsme je zařadili. Na straně druhé proběhly v Yamagata eh, provincii a v Ninigata různé testy, které byly negativní, nebyla tam žádná kontaminace, proto tyto prefektury byly vyškrtnuty v červenci 2011 ze seznamu. Věnovali jsme obzvláštní pozornost zjištění vysokých mm, úrovní ehm, cez, radioaktivního cézia v hovězím v některých prefektu, prefekturách. A i když nedochází k žádnému exportu hovězího, tak máme velmi přesné informace z Japonska a bylo vysvětleno, že tato kontaminace hovězího eh, byla dána skrmováním eh, kontaminované slámy původně z kontaminovaných regionů, které jsou v rozsahu působnosti našich opatření. To jest, nebyla to lokální kontaminace. Vzhledem k tomu, že hovězí se stejně nevy, nesmí vyvážet z Japonska, do Evropské unie z jiných důvodů, z, eh, kromě radioaktivity. A vzhledem k tomu, že to nesouviselo s místní kontaminací, tak nás to nevedlo k rozšíření té zóny. Kromě právních opatření také doporučujeme členským státům náhodně monitorovat přítomnost těchto tří nuklidů, které jsem zmínil, rybolovné výrobky a některé další tresky eh, v rámci oblastí 61, 67, 77, 71 a také ve zpracovaných výrobcích. Přestože je to mimo Japonsko, tak eh, sledujeme eh, tyto otázky velmi bedlivě. Chci také potrhnout, že monitorujeme výsledky importních kontrol až dosud eh, jsou velmi příznivé, pokud jde o míru kontaminace potravin a krmiv dovážených z Japonska. Kromě těch dvou zásilek zeleného čaje se neukázaly žádné detekovatelné hodnoty a pouze ve dvou případech to bylo blízko limitu, ale přeci jenom pod limitem. A Samozřejmě dál ještě sledujeme i národní kontroly a publikujeme je na webových stránkách. A chci, vám, chci vás ujistit o tom, že komise bude i nadále velmi vedlivě sledovat tuto situaci a v případě jakékoliv potřeby přijme příslušná opatření. Víte, že probíhají určité modelové studie v Japonsku, které mohou ukázat potenciální problémy jinde. My to velmi bedlivě sledujeme, jakmile bychom měli jakékoliv náznaky toho, že se může pro, projevit nějaký problém až dosud neznámý, i hned na to budeme reagovat. Na závěr chci říci, nebo ještě předtím, než uzavřu, tak ještě drobná statistika pro vaši informaci. Statistika vypracována na jednání, které pak bylo zrušeno z důvodu výpadku elektřiny z 1222 kontrol, které ohlásily členské státy, 909 a 313, pokud jde eh, o další produkty z pacifické oblasti, kromě Japonska, kromě osmi vzorků zeleného čaje, tak ve všech dalších případech nebyla zaznamenána žádná přítomnost, ve dvou, v několika případech tam byla <clears throat> koncentrace, která byla pod limitem, ale blízko limitu. Těchto osm vzorků zeleného čaje z Shizuku, tam byl cesium 1,34, 1,37 a dva vzorky z toho nesplňovaly podmínky, čili většina z nich byla na hranici, ale pouze dva e, vzorky byla na z těch 1222 nesplňovaly podmínky. A, a e, poté už se to neopakovalo. A reagovali jsme na ten problém toho zeleného čaje. Všechny výsledky kontrol jsou k dispozici na webových stránkách komise. Závěrem. Zastávajících okolností i komise i nadále eh, je zavázána politikou udržování vysoké míry bezpečnosti na vědeckém základě. Děkuji. Děkujeme vám no- moc krát, pane Miko, za tuto zprávu a za příslip komise i do budoucna eh, včas informovat o zjištěných zjištěních. Eh, máme zde také zástupce japonské mise Evropské unie, eh, pana Hiteshi Sembu a vaše kolegy. Srdečně vás víte, vítáme po celém světě a i v Evropě zavládla obrovská vlna soucitu s Japonskem po tom obrovském zemětřesení a katastrofě v té jaderné eh, elektrárně. Vím, že Japonsko udržuje velice vysokou úroveň v potravinářském průmyslu a ve sledování kvality potravin, ale doufám, že chápete, že pro naše občany eh, musíme přijímat ještě další zvláštní opatření eh, z eventuálních kontaminovaných importovaných potravin. Eh, slyšeli jste zprávu komise, eh, proběhlo 1222 kontrol a pouze u osmi z nich, byl to vždy zelený čaj, se objevily eh, kritické hodnoty radioaktivních prvků. Nicméně toto bylo vyřešeno a do budoucna to bude pokračovat. Několik kolegů se přihlásil o slovo, nejprve Kryton Arsenis. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád řekl, že je podle mě smutné, že Japonsko pořád ještě chytá ryby. v Arktidě. Já doufám, že v budoucnu se to změní. A vzhledem k tomu, k jaké katastrofě došlo v Japonsku, jsme všichni na straně Japonska. Nechceme přijímat nepoměrná opatření. Chceme Japonsku pomoct, nechceme Japonsko trestat. A já jsem měl řadu otázek. Komise už na ně vlastně odpověděla a já doufám, že komise bude dál posuzovat případné riziko, které se pojí z produkty, které přicházejí z Japonska do jiných zemí a dováží se do Evropy. Ale na většinu věcí jsem dostal uspokojivou odpověď. Děkuji. Děkuji. Ano, mnohokrát děkuji. Vždycky je strašné slyšet, že potraviny a vodu kontaminovaly jaderné materiály někde ve světě. V důsledku jaderné katastrofy já si myslím, že se musíme vynasnažit ochránit všechny v zájmu veřejného zdraví. Já nejsem vědec, Nejsem jaderný fyzik. Takže mám na komisi určité otázky. Údajně limity pro radiaci ve Fukushimě stouply, byly zvýšeny a pak najednou byly nižší. A já myslím, že to je v kontextu bezpečnosti potravin dobré. A ty nižší hodnoty teď mají nějak snad platit až do prosince, ale já se ptám, jestli by ty hladiny nemohly být oficiální. Já nechápu, proč najednou po prosinci budou vyšší úrovně bezpečné. Proč ty limity, proč ty úrovně snižujeme, ale nejenom pro Japonsko, ale všude. Proč potřebujeme nějakou další jadernou katastrofu, než začneme usilovat o bezpečné hodnoty? Děkuji. Pan Miko se k tomu ještě později vyjádří, jak to vypadá s těmi eh, dlouhodobějšími hladinami. Eh, Korin Lepáš, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já se naprosto připojuji k tomu, co řekla paní Leotard. Dva postřehy. První se týká postupu. Samozřejmě, že nám tady z toho vyvstávají otázky norem, to znamená komitologie, to znamená eh, kapacity, kterou bychom měli my eh, jakožto poslanci v případě, kdy dochází ke nějaké změně, protože my jsme často stavěni, stavěni přes hotovou věc, před hotovou věc a nemůžeme nic dělat. Je to problém, který se objevuje opakovaně a myslím, že není eh, no, normální, abychom my jakožto volení zástupci nemohli říci své k takto citlivým otázkám pro naše spoluobčany. Vím, že to je vlastně politická připomínka, ale myslím, že na to musím trvat. Dále. Já jsem se sama vydala před eh, třemi týdny měsícem do Japonska. Byla jsem i v regionu Fukushima City a konstatovala jsem zoufalství populace, zejména pokud jde o informaci, které jim jsou dávána ohledně potravin, které jsou na místě. A já myslím, že nadále bychom měli být velmi vdělí a udržovat stejné normy, které eh, máme až dosud, protože nejde o jenom cesium, ale i stroncium a další látky. Po roky eh, se, je to něco, o čem se nemluví a je důležité abychom měli stejnou míru náročnosti a přísných kontrol pro naše spolupčany. Děkuji. Ano, po Černobylu jsme věděli, že i celou řadu eh, po té katastrofě byly nadále například houby a eh, zvířata kontaminovány, takže to není něco, co zkrátka zmizí. Faktem je, že tyto produkty jsou zejména ohroženy. Michel Rivazí, prosím. Merci, Děkuji vám, pane předsedo. Stejně jako Korin. I já jsem byla v Japonsku, byla jsem tam týden, hodně jsem eh, tam hovořila jak s, běž, s širší populací, tak i s zemědělci a chovateli. Oni nemají žádné informace. Ti lidé nevědí, co to je radioaktivita. A i v těch místech evakuačních, dobrovolné evakuace, lidé jí to, co se jim urodí na zahrádce, protože nemají na výběr a protože neznají rizika související s radioaktivitou. Takže jestliže někde je potřeba učinit větší úsilí, tak je to na poli informování. Další věc, kterou chci sdělit kolegům a kolegyním. V Japonsku nebylo vzato v potaz, co se stalo v Černobylu. Nedošlo například k žádné distribuci jodových tabletek, aby se chránili děti a dospělí na základě tedy postupu toho, eh, toho radioaktivního oblaku. A já jsem o tom diskutovala. V Kijevu se to dělalo, v Pripyati se to dělalo. Rusové to tehdy za, po Černobylu udělali. Teď pokud jde o potraviny, a tady se obracím na komisi. Já jsem se ptala, jak se tam provádí, jak se provádí ta opatření a ono se prý nějakým způsobem vzorkuje, ale příliš málo na to, aby se zjistilo, jestli lidé budou nebo nebudou konzumovat radioaktivní mléko. To znamená, jejich systém vzorkování byl často spochybněn, protože se ukázalo, že v některých jiných prefektorách pak byla eh, kontaminace, která překročila normy stanovené Japonci. Takže ve stávající době existují některá asociace, které sami provádí opatření, protože lidé už nevěří národním orgánům. A teď eh, se dostaňme na evropskou úroveň. Měli jsme tady zprávu Bele, která stanovila ty normy v případě jaderných havárií v Evropě. Víte, že jsme požádali komisi, aby se podívala na tyto uh, hodnoty, protože jsou uh, vysoké a za několik měsíců děti mohou překročit Eh, ty limity za několik měsíců, když eh, konzumují, eh, když se jim dostává do organismu třeba určitá míra cézia. Ty naše normy jsou vyšší než normy stanovené Japonci. Takže pří, příklad. U nás je to tisíc, u nich to je sto tisíc. Takže pokud jde o ty backremy. Takže my jsme se tady přizpůsobili najednou japonským normám. A já myslím, že se musíme podívat na to, když třeba u nás je to tisíc, u nich je to 500, tak je potřeba, aby to uh, bylo zhodnoceno, musí to být v Lisabonu, ne jenom v Euratomu, protože experti z Euratomu jsou svým způsobem zaujatí. Oni jsou tam proto, aby podporovali jadernou energii. A uh, v případě jaderné havárie je potřeba vyšší, mít vyšší uh, standardy, vyšší normy. A u těch 1222 eh, vzorků eh, by bylo tedy několik vzorků, které překročily 500 bekrelů. Ale když se podíváte na japonskou rýži, tak ta má 200-300 bekrelů na kilo. Jenže jasně vy si představujete, že, že eh, když to člověk jí, takže ne, není vystaven žádnému riziku, jenom proto, že to je na 200. Ale to je velmi překvapivé, protože Eh, eh, údajně toho dovážíme málo. Je to je čaj, trochu špenátu a něčeho dalšího. Ale proč bychom to nedělali jako Australové, Australané nebo Indové? Oni se rozhodli, než mnou vůbec, vůbec dovážet eh, tyto japonské výrobky. Protože není možné že si představovat, že když budete jíst něco, co je trochu radioaktivní, že to neznamená žádné riziko. Může to být cesium 130, 137, nedávno se dokonce našlo plutonium 30 km od Fukushimy. Takže opatrnost, obezřetnost. Jestliže máme eh, kontaminaci v nějakém státě, z kterého dovážíme málo, tak to úplně zrušíme. Protože jestliže tam v nějakém čaji je, přece jenom existují nějaké bekerely, které jsou tam změřitelné, tak to není úplně neškodné, i když to je pod limitem. Dank. Děkujeme. Pane Miko, otázky jste slyšel, proč to neděláme jako Australané? Eh, jaké jsou tedy ty mezní hodnoty, nízké, vysoké, proč ne, nepožadujeme stejné hodnoty jako v Japonsku a stačí náhodné kontroly vůbec jako kontrolní metoda, to jsou ty tři hlavní aspekty. Máte slovo, prosím. Ano, já zřejmě začnu od konce, protože mám pocit, že tam vzniklo takové nedorozumění. Všechno, co se vyváží z těch prefektur, které jsem zmínil, do Evropy, se kontroluje. Stoprocentně se to kontroluje při vývozu v Japonsku. A kromě toho se to kontroluje na evropské straně 10 dovozu se kontroluje. Takže všechno se kontroluje přinejmenším jednou a velká část se kontroluje dvakrát. Takže to není tak, že náhodně něco prověřujeme. Každá každičká věc se kontroluje a to je velice důležité. A když to překročí hladiny stanovené v Japonsku, tak se to nevyvo, nevyveze. Proč byl ten čaj kontaminován ve Francii a v dalších zemích, když to tedy všechno kontroluje, kontrolujete, že tam bylo 1500 ton bekerelů, to není přece pravda. Yeah, okay, uh, I, I mentioned it. Ano, já už jsem to říkal. Začali jsme Fukushimou a těmi prefekturami, které tvoří takovou tu záložní zónu. A když jsme to zjistili v tom zeleném čaji, tak jsme ta opatření rozšířili i na prefektury, kde jsme ten problém zjistili. Takže my jsme reagovali odpovídajícím způsobem. Proč jako Austrálie nebo další země nepřestaneme dovážet úplně? My si myslíme, že to by byla nepoměrná reakce, protože není důvod domnívat se, že je tady nějaké riziko. Máme veškeré informace, sledujeme ty informace a v okamžiku, kdy se objeví jakýkoliv problém, reagujeme. Ale není důvod něco omezovat nepoměrně. A pokud je o ty limity, tady musím říct, že samozřejmě sledujeme limity, mluví se o tom, není to snadné, je to obtížná diskuze. Nicméně Po Černobylu bylo řečeno, že ty limity jsou bezpečné pro evropské obyvatelstvo. Proč jsme to snížili? To je zásadní věc. Musí to být stejné jako na japonské straně. A protože teď v Japonsku z jakéhokoliv důvodu, už to já nevím z jakého důvodu, nedokážu vám říct přesně podrobně, proč se takto rozhodli, ale protože se to kontroluje na základě úrovní, které jsou v Japonsku nižší, my si myslíme, že je lepší, aby to odpovídalo na naší straně, aby to prověřovali i na naší straně. Takže jsme se dohodli, že se budeme řídit hodnotami, které si stanovili v Japonsku. Bylo to nižší než v Evropě, tak se řídíme těmi nižšími hodnotami. A v každém případě je to nulové riziko, jak jistě chápete. My si myslíme, že ty evropské hodnoty byly taky v pořádku, ale dobře, není problém, abychom tu kontrolu koordinovali, aby to odpovídalo tomu, co je na japonské straně. A zřejmě Vynechal jsem nějakou otázku. Dobře. Mnohokrát děkuji, samozřejmě. My budeme sledovat ten vývoj v příštích měsících. Uvidíme, co se stane na konci roku. Jestli se ty prověrky prodlouží i na rok 2012. A Javoncům přejeme, hodně zdarů, držím palce, aby překonali následky té katastrofy. Děkuji vám. Bylo dobré, že proběhla tato důležitá rozprava a teď budeme pokračovat bodem, který nám zbyl ze včerejška, což je bod číslo 17. Otázka k ústnímu zodpovědní o endokrinních žlázách a koktejlovém efektu. Je to otázka Lindy McEvan a Krista Šaldemoze. Obě jsou tady, je tady zástupce komise. Takže já požádám Petra Korita a Patrika Murphyho z generálního ředitelství Envy, aby odpověděli na tyto otázky. Prosím, máte slovo. Thank you, Chair. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den. Já vám krátce shrnu, co děláme ve vztahu k endokrinním žlázám. To je pro komisi dál prioritní oblast srpnu tohoto roku jsme zpracovali čtvrtou zprávu o implementaci, která se týká komunitární strategie pro látky narušující činnost endokrinních žláz. A v této zprávě jsme rozepsali jednotlivé kroky, které jsme podnikli v posledních letech, zvlášť ve vztahu k výzkumu, výměně informací, vytváření nové databáze, informační platformy a ve vztahu ke všem různým činnostem, které souvisí s říčem s nařízením o biocidech a případně s dalšími nařízeními, která budeme mít v budoucnu. Strategie EU už je dost stará, byla přijata v roce 1999 na základě iniciativy Evropského parlamentu. A komise uvažuje o tom, že bychom ji přehodnotili, případně pozměnili. A potřebujeme si také stanovit konkrétní kritéria pro klasifikaci látek narušujících činnost endokrinních žláz. Něco podobného máme i u rýče. I pro biocidy budeme potřebovat kritéria pro identifikaci těchto látek, takže na eh, stránce regulace, na straně regulace se toho děje hodně. A protože tu strategii už máme dlouho, od roku 1999, a protože jsme měli celou řadu regulačních závazků, komise zadala velkou studii, abychom posoudili, jaké máme teď vědecké poznatky, jak to vypadá ve vědě ve vztahu k látkám narušujícím činnost endokrinních žláz a také jaké možnosti máme z hlediska vědeckých kritérií pro identifikaci těchto látek. A tato studie bude zveřejněna nebo bude k dispozici na konci tohoto roku. Na základě této studie proběhne celá řada výměn názorů s příslušnými aktéry. V roce 2012 pojedeme na všechny podstatné konference o látkách narušujících činnost endokrinních žláz. A jakmile tato konzultace proběhne, tak budeme mít různé možnosti. Za prvé přehodnotíme a případně pozměníme stávající strategii EU. A je také jasné, že budeme muset reagovat na regulatorní požadavky Do listopadu 2013 musíme předložit jeden návrh. Proběhne revize z požadavků na tyto látky v kontextu rýče. To musíme udělat do června 2013. A kromě rýče také pozorně sledujeme, co se děje v OECD a ve VTO. Takže ve vztahu k látkám narušujícím činnost endokrinních látek se toho docela hodně. Jsme si vědomi toho, že máme stále více informací, stále více poznatků a narůstají obavy ve vztahu k těmto látkám. Pokud jde o koktejly, komise zadala studii, která se týká toxicity a těch koktejlových efektů. V roce 2010 byla ta studie zveřejněna. Zorganizovali jsme také několik akcí pro příslušné zúčastněné strany. Měli jsme připomínky veřejnosti, měli jsme schůzky s příslušnými aktéry a začátkem tohoto roku jsme také požádali Vědecký výbor pro zdraví a životní prostředí o oficiální stanovisko. Ta žádost byla předložena v únoru a konečnou reakci Vědeckého výboru pro zdraví a životní prostředí dostaneme snad v listopadu. A na základě této zprávy a dalších vstupů komise připraví zprávu o tom, jak se koktejlové efekty řeší v kontextu stávající legislativy EU. Takže opět je to oblast, kde víme, že nás čeká řada problémů, víme, že legislativa EU vychází eh, z analýz jednotlivých chemikálií a je možné, že v řadě případů se budeme muset zabývat i jejich kombinací. A jde hlavně o to, abychom zjistili, za jakých okolností bychom takové posouzení měli provádět. Protože v tom příslušném inventáři je 100 tisíc eh, chemikálií, 100 tisíc látek a skutečně se musíme zaměřit na ty kombinace, na ty koktejly, které skutečně představují potenciální riziko pro lidské zdraví a pro životní prostředí. Děkuji, pane předsedo. paní McEwen. Já děkuji komisi za ty aktuální informace. Jsem ráda, že se něco děje, protože, jak jste říkal, ta strategie je teď stará. Stá se, že se o látkách narušujících činnost endokrinních žláz hodně mluví, ale zatím nevíme, jak je identifikovat. A ve skutečnosti se ví, o které látky se jedná. Máme seznamy takových látek, takže já myslím, že teď je naléhavé, abychom s tím něco dělali. A například v Ríči je požadavek. Já myslím, že Německo tam eh, dodalo zrovna něco na seznam. Takže já doufám, že k tomu dodáme určitou naléhavost, že se něco bude dělat, místo toho, aby se o tom jenom mluvilo. Pokud vím, tak celá ta věc vyhodnocení těchto látek eh, se pojí s tím, že tady máme dva tábory, dva různé způsoby. Na jednom pracuje Británie a Německo a na druhém Dánsko. Jedno vychází z rizika a druhé z ohrožení. Já nevím, co si o tom komise myslí. A za druhé, já jsem dostala dopis od nevládní organizace, ve které mi píší, že v nařízení o pesticidech od loňského června, ne, letošního června, června 2011, už nemáme schvalovat látky, pokud se má za to, že mají takové vlastnosti jako látky narušující činnost endokrinních látek a mohou mít vliv na lidské zdraví. Ale také mi bylo řečeno, že v září, minulý měsíc, jakýsi prokloas byl schválen komisí, aniž by se zjistilo, jaké má, látky, jaké má vlastnosti, jestli nemá takovéto vlastnosti, i když se běžně ví a objevuje se to ve vědecké literatuře, že tato látka má vlastnosti látky narušující činnost endokrinních žláz. A pak ještě bifenfin se bude projednávat v blízké budoucnosti a tam je stejný problém. Takže podle vašeho časového plánu to má být na konci roku 2013 a mně bylo řečeno, že tyto látky už by se neměly schvalovat, pokud mají takovéto vlastnosti, takže můžete se k tomu vyjádřit? Děkuji. pa- Děkuji, paní McEwen. Christel Šeldemos. Thank you very much and thank you. Mnohokrát děkuji a děkuji, že jste mi umožnili zapojit se do této diskuze ve výboru NV, i když nejsem členkou, já jsem členka výboru IMCO. Děkuji za odpověď na otázky. Já si uvědomuji, že komise na té věci pracuje, ale jak říkala Linda McAvan, dá se ten proces urychlit? Musíme ten proces urychlit. Zvlášť proto, že podle mě s tím něco opravdu musíme v legislativě udělat. Jak asi víte, dánské předsednictví, které začne v první polovině roku 2012, si toto stanovilo jako jednu z hlavních priorit v oblasti zdraví. Aby se něco dělalo s těmito látkami. A nová dánská vláda chce navrhnout zákaz určitých látek narušujících činnost endokrinních žláz, zvlášť těch, které považujeme za velmi nebezpečné. Takže chtějí eh, legislativu založenou na předběžné opatrnosti. Zvažujete něco takového i v komisi? Nějaký takový zákaz do budoucna? Děkuji. Děkuji. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já mám dvě všeobecné otázky. Tento problém je velmi znepokojivý. Ale já myslím, že v legislativě máme obecný problém, který spočívá v tom, že jsme ošetřili jednotlivé chemikálie a nezabýváme se koktejlovým efektem a neplatí žádný požadavek, aby podniky také zkoumaly jak jejich produkty reagují s jinými chemikáliemi, jaký efekt by to mohlo mít. A další obecný problém je takový, že požadujeme, aby podniky předkládaly informace o chemikálích, ale pokud si nejsou vědomi toho, že probíhá nějaký výzkum, který ukázal, že látka se může pojít s nějakým rizikem, a pokud se tím nezabývá ten podnik, tak kdo nese odpovědnost za to, aby se to prošetřilo? Takovou odpovědnost nikdo nemá. Vychází to ze svobody výzkumu. Viděli jsme to v řadě oblastí, u potravin, u krmiv, u chemikálí. Ve všech těchto oblastech je nutné zaměřit se na národní i na evropské úrovni na tyto důvody, které vyvolávají obavy. Mě by zajímalo, jestli komise také tento problém vidí. Jestli si také myslí, že výzkum je potřeba provádět i na malých dávkách těchto látek. To se zatím nedělá, protože prioritou jsou jiné věci. Myslíte si, že to nutné? Myslíte si, že je potřeba zkoumat takovéto věci? A pak mám ještě jednu otázku, která souvisí s tím, co říkali ostatní. My jsme velice hrdí na Rýč, ale když jde o spotřebitelské produkty, je to skoro překážka. V celé řadě oblastí máme chemikálie, které, jak víme, působí obavy. Víme, že jsou problémy, ale nemáme dost informací, abychom je mohli zakázat. I když víme, že jsou bezpečné alternativy, produkty, jsou třeba produkty, které jsou nebezpečné pro těhotné ženy a těhotné ženy potřebují velké množství těchto produktů, protože nevědí, že je s tím problém. Takže mě zajímalo, jestli nepotřebujeme zpřísnit legislativu o spotřebitelských produktech. A také zpřísnit zásadu předběžné opatrnosti. Neměli bychom používat chemikálie, které jsou bezpečné, když takové alternativy máme? Než dám slovo Krytonovi, k tomu, aby se řeklo něco k tomu, eh, zvláště k bisfenolu, aha, tak byla publikována studie 27. září 2011 ohledně eh, dopadů bisfenolu A na zdraví, která ukazuje dokázané negativní dopady i na zvířata eh, v, v, i v minim. A EFSA přitom ještě v roce 2010 řekla, že eh, nemusí, eh, nemá důvod k tomu měnit eh, ty maximální dávky, ale pokud budeme takto pokračovat dál a budeme čekat a budeme odkládat, tak to může mít velmi významné dopady na naše spoluobčany. Jsou to dopady jak ekonomické, tak sociální, protože když lidé onemocní, tak to může být velmi vážné, platí to eh, naše sociál, z našeho sociálního zabezpečení a já nemohu než podpořit tuto žádost, abychom byli aktivní. A pokud jde o BPA, tak tady očekávám s velkým zájmem, jaký zaujme postoj eh, komise. Kryto neprosím. Děkuji. Já jsem chtěl odkázat přesně na tu též studii. To byla ta francouzská studie, která říká, že už mají všechny informace k dispozici k tomu, aby dokázali eh, dopady BPA jak u zvířat, tak u lidí. A prioritou jsou některé populace, jako jsou mladé, mladí lidé, děti, eh, kojící ženy. A žádá, aby eh, bylo, byly tyto látky nahrazeny ve všech látkách, které jsou v kontaktu s potravinami. Ukazuje se také, že tyto dopady se dostavují už v dávkách mnohem nižších, než jsou stávající limity. Takže to je trošku zvláštní, že komise má tento program, že do roku, eh, či do června 2013 má teprve přeskoumat, jestli látky, které obsahují eh, endokrinní látky, by měly ještě být povoleny nebo ne? I když existují eh, některé bezpečnější alternativy. Takže dokonce i když existuje bezpečnější alternativa, ta komise pouze přeskoumá, jestli by to měla nahradit tyto disrupti- endokrinně disruptivní uh, látky těmito bezpečnějšími látkami. Do roku 2013 přestože máme v podstatě většinu vědeckého společenství, která nám nyní eh, dává jasné údaje o dopadech těchto látek. Jsou to například ty retardanty, hoření, jsou to různé eh, obaly taláty a tak dále. I když bys BPA možná nenahradíme, nebo některé další materiály v, plast, v, v plastech, tak některé, eh, některé ty látky v těchto plastech eh, být nemusí. Takže já myslím, že komise tady zdržuje eh, tuto velmi klíčovou otázku, která má naprosto zásadní význam pro veřejné zdraví. A já a další kolegové to budeme sledovat velmi Eh, bedlivě, takže vyzývám komisi, aby přišla s něčím um, aktivnějším a daleko konkrétnějším. Děkuji. Kabaniančen Brandy. Aha, děkuji vám. Paní předsedkyně, děkuji. Já bych se rád připojil k ostatním. Rád bych podpořil tu prozbu o větší naléhavost. Já myslím, že to je jedna z těch hlavních věcí, o které nám jde. Máme pocit, že to neřešíme dost naléhavě. A chtěla bych zmínit ještě další věci, než na to zapomenu. Ta, I za Antonii Parfanovou. Viděli jsme, že ty látky jsou v tolika spotřebitelských produktech, jsou prakticky ve všem. A to znamená, že jde opravdu o hodně jak pro průmysl, ale tak především pro lidské zdraví. A já se ptám komise, a já si opravdu myslím, že generální ředitelství pro zdraví se o to zasazuje, ale ptám se, jestli je velká opozice v Evropské komisi z generálního ředitelství pro podnikání a tak dále, protože jde o tolik. A to by bylo velmi znepokojivé. A moje druhá otázka se týká stejné věci, Jaký postoj má podle vás v této debatě průmysl? Máte pocit, že je vstřícný, že stejně léhavě pociťuje, že bychom se měli zbavit těchto látek co nejdřív? Nakolik vstřícný průmysl je při hledání informací, ve výzkumu a tak dále a tak dále. Jinými slovy, bojujeme všichni za stejnou věc, za lidské zdraví? anebo jsou tu velice silné síly v politice i v průmyslu, které blokují naše snahy dosáhnout eh, lepšího lidského zdraví? Děkuji. Děkuji, Karl Schlitter. Já bych rád poděkoval těm, kdo zajistili tuto debatu v našem výboru. Já si myslím, že Tyto látky jsou zřejmě jednou z nejvíce podhodnocených věcí, nejvíce podhodnocených hrozeb pro eh, lidské zdraví v životním prostředí. Pokud jste vystavení takovým látkám, mohou to být velice malé dávky, pokud se jedná třeba o ještě nenarozené dítě a může, to, může vás to velmi ovlivnit. A pokud se tyto látky záměrně dodávají do produktů, které si dáváme na kůži, nebo do materiálu, které přijdou do styku s potravinami, do benzínu, jsou také ve výfukových plynech, jsou v lepidlech. Setkáváme se s nimi při výrobě oděvu, dáváme si ty produkty přímo na tělo anebo do životního prostředí, třeba v čistírnách. Pro mě je opravdu šokující, že ty nejvíc nebezpečné nebo ty látky, kterým jsme vystaveni nejvíc, nedáme přímo na ten seznam Šemsek, který se zabývá otázkami chemikálí, provedl prověrku 319 potenciálních látek narušujících činnost endokrinních žláz a vybrali ty, u kterých in vitro studie prokázaly takovéto vlastnosti. A podle Ríče máme na seznamu otáz, látky, ze kterých máme velké obavy. Některé z nich mají tyto vlastnosti, například vtaláty tam jsou, ale jsou na tom seznamu z jiných důvodů, vzhledem k toxickým dopadům na reprodukci. Já myslím, že komise a v podstatě ten návrh na vytvoření seznamu chemikálií je výborný, protože Oni se pokusili zjistit, které látky by spadaly pod tu definici z znepokojivých látek podle Ríče. A musí to samozřejmě také spadat pod pole, do pole působnosti Ríče, takže některé látky vyloučili. Pak prověřili další využití na základě Ríče a pak přišli s tím návrhem seznamu 22 prokázaných látek, a já bych rád poprosil, možná, že jich je víc, ale začněme těmi 22 látkami na tomto seznamu, protože to jsou přesně ty látky, o kterých já mluvím. Jsou to vtaláty, ty máme v řadě produktů, které využíváme. Jsou to látky, které máme v produktech, které si dáváme přímo na tělo, Máme další věci, třeba TBE. To jsou věci, které se používají běžně, každý den s nimi přicházíme do styku a víme, že jsou to látky, které narušují činnost endokrinních žláz. Tak proč nespracovat materiály pro těch 22 látek a požádat, aby byly na tom seznamu kandidátů? Protože když se to neudělá, tak zaprvé to má velký dopad na zdraví a budeme mít velice malou šanci naplnit ten cíl, o které sami mluvíte, těch 136 látek do roku 2012, ale myslím, že těch 22 kandidátů by se opravdu dalo dát na seznam. To bylo vynikající. Opravdu prosím, připravte ty materiály, pak to budeme vědět. Pak budeme lépe vědět, jaký dopad to má na naše zdraví a na společnost. A budeme mít lepší možnost najít eh, odpovídající náhradu. Takže já bych rád znal vaše reakce na ten návrh, že by se ty látky zařadily ten seznam. Já myslím, že by se to mělo udělat teď. Už máme strategii 12 let a nic se nestalo. Toto by mohlo být první konkrétní opatření v tom procesu, abychom se jich zbavili. V prachu, v ložnicích našich dětí, tam je nejvyšší úroveň v talátu v celém domě. Děti lozí po podlaze a dýchají to. A mně to přijde naprosto nepřijatelné, že průmysl dovolíme, aby něco takového dělal. Ano, máte pravdu, průmysl něco z toho asi blokuje, ale já se omlouvám. Já chci, aby průmysl ty látky nedával do ložnice mých dětí a určitě nejsem sám. Určitě nás podpoří i vědci. Takže prosím vás, zvažte můj návrh, abychom těch 22 kandidátských látek dali na ten seznam. A také chci říct že mohu podpořit, co říká o Sevesten u toho koktejlového efektu. Všichni jsme vystaveni celému koktejlu těchto chemikálí. Já jsem mluvil docela dlouho a doufám, že jsem to úplně nepřehnal. Děkuji, paní Klas. Děkuji. Já myslím, že můžu hned navázat. Hovoříme o endokrinních disruptorech hovoříme o směrnicích, teď o v, v té nové diskusi o bicidech se o tom také zmiňujeme. A e, to je právě moje otázka na pana Murphyho. Možná, že se totiž zabýváme příliš širokým spektrem věcí, protože když do toho zahrneme ještě ten celý koktejlový efekt, tak ta konkrétní otázka poněkud zmizí, protože chceme vědět všechno a možná, že by existoval chytřejší a šikovnější způsob, jak bychom se tímto mohli zajímat, zabývat, například soustředit se na klíčová témata. Když se totiž za, zaměříme na velmi široké spektrum a budeme zhodnocovat všechny eventuality, e, tak eh, možná eh, dáme komisi úkol, který vůbec nemůže zvládnout. Pokud jde o ty endokrinní disruptory, Tady máme samozřejmě cel, cel, celou tu sféru medicínských produktů, o které se tady zatím také vůbec nemluvilo. Tady bychom toho našli také spoustu. E, například to, co Oni vypouštějí do vody, do spodních vod. Kdybychom to testovali, tak bychom jistě objevili spoustu zajímavých věcí, například v, té, v souvislosti se směrnicí o vodě. To by tady mělo všechno vykrystalizovat, měli bychom se na něco soustředit a tvrdě se zasazovat o to, aby se něco dělo. Takže eh, to bych se chtěla zeptat pana Murphyho, jestli může navrhnout postup, který by vedl k nějakému konkrétnímu hmatatelnému výsledku. Děkuji, Sofie Kony. Děkuji vám, paní předsedkyně. Potom všem, eh, co zaznělo, eh, se připojuji eh, k vám. Všichni víme o výzvách, které představuje tato problém, problematika z hlediska veřejného zdraví. A musíme přijmout potřebná opatření. Tady jdu tedy směrem jako paní Klas. To, co víme o těch výrobcích, které byly jasně identifikovány, a tady hovořím o fenolektalátech, unifenolu, biofenolu, bisfenolu A. To jsou všechno výrobky, o kterých víme. Víme, že jsou to látky, které mohou například vstupovat do eh, stravy, že, že mutují, když jsou třeba zahřívány mohli bychom okamžitě přijmout opatření, to znamená povinně označovat na nějakých eh, výrobcích to, že obsahují BPA, aby to umožňovalo spotřebitelu, spotřebiteli zabránit třeba alespoň zahřívání těchto produktů. To znamená, jde o určitou pedagogickou aktivitu, kdybychom eh, informovali alespoň spotřebitele. Hovoří se tady o tom, že musíme mít pravidla, a to je pravda, musíme mít nějakou legislativu, ale už teď jenom jasným označením eh, potravin bychom mohli zabránit tomu, aby eh, spotřebitele nepoužívali určité výrobky nesprávným způsobem. Děkuji. Děkuji vám, paní Kony. Nyní pan Murphy. Ještě někdo další? Na nikoho jsem nezapomněla. Pane Murphy, máte slovo. Ano, paní předsedkyně. Jenom, eh, co si myslíte, kolik času mám na to, abych zareagoval na tyto otázky? Pět minut. Děkuji. Takže to vezmu po pořádku, pak se vyslovím k některým prioritám, na které upozornili všichni poslanci. Teď pokud jde o identifikaci endokrinních disruptorů, tak jednou z hlavních výzev je to, že mnoho chemických látek má dopady na endokrinní systém, včetně třeba kafe. Mnoho chemických látek s nimiž se setkáváme v každodenním životě má dopady na endokrinní systém. Otázkou je však říci, kdy je tento efekt negativní. Kdy to opravdu ovlivňuje negativně fungování toho orgánu a kdy to může mít dopad na budoucnost i lidstva jako takového. Když se podíváte na některé údaje z Dánska ohledně počtu spermí Eh, v, v severských zemích třeba. U, eh, u tedy mužů. Tak když tohle jsou všechno údaje, které musíme mít, když z toho máme dělat nějakou legislativu. Čili ano, existuje nějaký účinek. Kdy je tento účinek negativní? To je eh, tak říkajíc jádro pudla k tomu, abychom tom, z toho mohli udělat dobrou legislativu. Pokud jde o některé fitosanitární produkty, eh, které jsou již regulovány v rámci nařízení, které už platí, ano, to je pravda. Pokud jde o kritéria pro identifikaci těchto eh, endokrinních er, disruptorů, tak v tom nařízení už existují některá dočasná kritéria, která tam jsou, kde se říká, že pokud je tato látka klasifikována v rámci stávající klasifikace podle stávajících kritérií, je považována za endokrinní disruptor a prozatím platí ta dočasná, eh, dočasná kritéria. Do listopadu 2013 má komise předložit ještě návrhy konkrétních vědeckých kritérií, která nahradí tato dočasná kritéria. Proto to nařízení platí nadále přesto, že načasování ze strany komise je až za dva roky. Proto jsme tady v této situaci. Otázka urychlení procesu. To je samozřejmě základní výzva. A když jsme v DG pro životní prostředí požádali naši smluvní stranu, aby přeskoumala všechny tyto informace o, ohledně působnosti endokrinních produktů, a to máme různé aktualizace již od roku 2002, tak to znamená asi tisíc článků v různých odborných publikacích, které se e, tomu věnují. A já sice chápu, že mnoho lidí si myslí, že je to jasné a že některé látky jsou endokrinní disruptory, tak když se pustíme do diskuze, a my jsme zorganizovali několik takových diskuzí s vědeckými experty, tak říci, které opravdu jsou disruptory a dosáhnout nějakého koncenzu, není zas tak jednoduché ani v rámci vědeckého společenství. My se snažíme fungovat tak, že pokud jde o ty koktejlové efekty, tak když máme dost informací, když máme určitý základ k přijetí e, opatření, tak pak se obrátíme na příslušné vědecké výbory, třeba pro zdraví a životní prostředí. No, položíme určité otázky a na základě jejich rozhodnutí se pak snažíme přispět k nějakém, eh, dospět k nějakému regulačnímu rozhodnutí. A to tak, aby naše rozhodnutí měla vědecký podklad. A pokud jde o tuto eh, nedávnou zprávu VPA o Nansesu, tak EFSA se vyjádřila už dříve, v průběhu roku nebo před rokem, k BPA, tak jak se používá třeba v koneckých lahvích a v dalších kontaktních materiálech – Komise přijala určité kroky, pokud jde o, dětské, eh, eh, o ty dětské lahve. Teď máme některé další zprávy. Požádáme EFSA, aby revidovala informace na základě, té nové, no, na, na základě toho nového výzkumu. Jestliže tento výzkum eh, objevil nějaké nové informace, jestli na základě toho máme změnit náš postoj. Ovšem my o této zprávě ANSESu víme, a pokud eh, z toho vzešlo něco, co by mělo změnit situaci, tak o to požádáme. Otázkou je, jestli nás podporuje průmysl nebo ne. Tak samozřejmě, na, všechny, na všechno existují různé názory. Jedna strana argumentu a druhá a probíhají velmi zdravé diskuze o endokrinních disruptorech a jejich koktejlových účincích. Jediné, co může komise udělat, je zaujmout objektivní, vědecky založený postoj a o to se také snažíme. Z hlediska těch koktejlových dopadů, efektů, tak jeden pro, z problémů je, že potenciální počet těch chemických kombinací, které jsou v životním prostředí, je nesčetný. A jak zvolíte ty kombinace, které chcete podrobněji přeskoumat. My se snažíme teď zaujmout takový přístup, který nám umožní identifikovat a monitorovat, čemu jsou lidé opravdu vystaveni. Před dvěma lety naši dánští kolegové hovořili třeba o, o dětech ve věku 18 měsíců, kteří jsou vystaveni určitému koktejlu endokrinních disruptorů, eh, z, jak z ze vzduchu, tak z vody, tak prostřednictvím potravinového řetězce. A pak se ptali, dá se něco takového řešit v rámci evropské legislativy a ona je to opravdu výzva. Protože nejenom, že tady máte, máme jednotlivé látky, ale tady máme 7, 8, 20 různých legis, druh, eh, nástrojů legislativních a při těch kombinačních uh, efektech pak bude potřeba mezi nimi vybudovat určitá přemostění. Ale to, že bychom měli jít po každé potenciální kombinaci, no to není realistické. Musíme zaměřovat naše zdroje správným způsobem, jinak budeme mrhat e, penězmi. A teď pokud jde o ten nový seznam 22 látek, e, který e, identifikoval Kemsek, máme je dát hned do rýče? Myslíme si, že to je dobrý základ diskuze? Nemohu vám ovšem slíbit, že je všechny zařadíme na seznam kandidátů. Některé členské státy budou eh, to připravovat v rámci přílohy 15 do procesu REACH. Na straně druhé však existuje určitá konkurence ohledně toho, co by v tom seznamu mělo být a co ne. Když dnes budeme hovořit o endokrinních disruptorech, nebo některých karcino, karcinogenních látkách nebo uh, reprodukčně um, škodlivých látkách, tak existuje určitá konkurence mezi těmito látkami v tom smyslu, která by na tento eh, seznam se měla dostat, takže musíme to jaksi vyfiltrovat a pak se na ten, tím seznamem budeme zabývat. Vidím, paní předsedkyně, že mi naznačujete, že už jsem řekl dost, pokud eh, někteří poslanci to se mnou chtějí ještě probrat bilaterálně i eh, na, mimo jednání, tak samozřejmě jsem připraven. Děkuji vám za vaši, za to, že jste k dispozici. Děkujeme také za některé odpovědi, protože je to opravdu trošku zoufalé. V Evropě, když se nám kladou otázky ohledně naší akceschopnosti, účinnosti, tak mám takový trochu sisyfovský pocit, že tady tlačíme pořád eh, před námi ten balvan. Chtěli bychom každopádně, aby princip předběžné opatrnosti aspoň jednou byl eh, ku prospěchu občanům a ne průmyslu. Ale tady to, co se děje, je zatím eh, pravý opak. Já neutočím přímo na vás osobně, jenom celkově moje reakce jakožto poslankyně a dalších kolegů. Myslím eh, z, z toho, jak vidím obliče lidí v sále, že je dosti podobná. Takže každopádně děkujeme, že jste se dostavil. A teď přicházíme k dalšímu bodu 22. Je to zpráva o sociálních ekonomických eh, důsledcích pěstování GMO. A slovo dávám panu Miko z DG Sanko, aby nám tuto zprávu představil. Thank you very much. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. A já jsem si jistý, že to je další velice zajímavá věc. Na úvod bych řekl, že zpráva o sociálně ekonomických důsledcích, jak víte, vyplynula z žádosti Rady pro životní prostředí z roku 2008, která žádala, abychom prošetřili tyto důsledky pěstování GMO pro Evropu. Panoval pocit, že informace v této oblasti jsou neúplné anebo úplně chybí. Komise se sbírala názory členských států a příslušných aktérů k červenci 2009. Na jedné straně jsme jasně uvedli, že členské státy mohou oznámit jakékoliv informace, které jsou podle nich relevantní v této oblasti. Na druhou stranu jsme se jim snažili pomoct, aby se zaměřili na konkrétní důležité věci. Takže jsme také sestavili takový orientační dotazník v komisi a ten jsme dali členským státům, takže v podstatě mohli poskytovat úplně jakékoliv informace, ale zároveň jsme se snažili alespoň naznačit, co je podle nás důležité, na co by se měli zaměřit. A musím vám sdělit, že jsme sice očekávali, že každý členský stát zareaguje. Dostali jsme odpovědi od 25 členských států, takže dva členské státy se nevyjádřily, byla to Itálie a Bulharsko. A také jsme dostali reakci od Norska a některých zúčastněných stran. To byl tedy materiál, se kterým jsme pak pracovali. Je důležité říct, že příspěvky jednotlivých členských států se opravdu hodně liší, pokud je o kvalitu, pokud je o přístup. Měli jsme reakce, které byly v podstatě jednostránkovým prohlášením a potom reakce, které představovaly přes 200 stránek rozsáhlých studií, byly to velice podrobné a technické texty. Některé členské státy v podstatě předložili národní analýzu, ale jiné jenom ukázali, že názory se liší a předali to nám jako takovou, takovou surovou informaci. Takže jsme měli velmi různorodý materiál. Měli jsme konkrétní názory jednotlivých států plus mm, prostě sbírku jednotlivých názorů a prací. Je jasné, jak se očekávalo, že příspěvky členských států i ostatních zúčastněných vyjadřovaly polarizované názory. A dá se říct, že to málo kdy vycházelo z konkrétních statistik a údajů, které se týkají Evropy. Na jednu stranu je to zjevné, ale je také důležité vědět, že málo kdy se to opíralo o něco, co vycházelo z Evropy. Ty příspěvky pokrývaly celé spektrum činností v celém řetězci, ale musím říct, že se to především zaměřilo na úroveň zemědělství. A není překvapením, že těch několik členských států, které mají zkušenost s pěstováním GMO, konkrétně Česká republika, Německo, Španělsko, Francie, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko a Švédsko, oznámili, jak je to u nich, dali nám čísla, například nárůst výnosů ve Španělsku, a některé další členské státy provedly extrapolaci na základě zkušeností a literatury z třetích zemí. Samozřejmě proto, že nemají vlastní zkušenost. Několik členských států, jako Rakousko, Belgie, Německo, Francie, Nizozemsko, Spojené království a také Norsko, už mají analytické rámce pro sociálně ekonomické důsledky na národní nebo globální úrovni. Nicméně na základě toho, co jsem říkal, vzhledem k toho, že Údaje jsou omezené, jejich kvalita je omezená, nejsou heterogenní. Komise se domnívala, že by nebylo vhodné, kdybychom provedli nějakou celkovou analýzu tohoto materiálu, těchto příspěvků, s tím, že bychom dospěli k nějakým definitivním závěrům. Rozhodli jsme se, že nejdůležitější věci z těch příspěvků bude jakýmsi impulzem, podnětem k dalšímu zamyšlení. Je to tedy proces, který začíná a měli bychom v něm pokračovat. A zpráva také obsahuje eh, posouzení vědecké mezinárodní literatury, publikace, údaje o sociálních, ekonomických důsledcích, dopad na další řetězce ve společnosti a také výsledky studií, které financovala Evropská unie. Takže jsme se pokusili zpracovat ucelený materiál, ve kterém budeme mít všechno, co teď máme k dispozici z hlediska publikací, protože samozřejmě potom také došlo ještě dalšímu vývoji. A máme takovou tabulku. A my navrhujeme na základě této, těchto informací nebo této zprávy, abychom zahájili s členskými státy, samozřejmě Evropským parlamentem a zúčastněnými stranami proces zamyšlení, abychom přešli od takového polarizovaného zaměření objektivnějšímu základu bychom mohli dospět k nějakým závěrům. Myslíme si, že prvním krokem by bylo stanovit si faktory a indikátory, spolehlivé faktory a indikátory a za tímto účelem už jsme zřídili pracovní skupinu s členskými státy a předpokládá, že ta se poprvé sejde v listopadu tohoto roku v Seville a já bych rád pozval poslance, které to zajímá, aby se také zúčastnili potom musíme také zvážit, jak můžeme využít informace nebo vylepšené poznatky těchto důsledků. A jak víte, že toto je otázka velice komplexní a široká. A také bych vás rád informoval o tom, že tato zpráva je výborným základem pro další setkání v tomto procesu, který byl zahájen a který podpořila komis, který podpořil komisař Dali je to taková série schůzek a slyšení, které se týkají GMO. Možná jste slyšeli, že 18. října budeme mít slyšení a bude se tam mluvit právě o sociálních a ekonomických důsledcích. A chtěl bych vám poděkovat. Já vím, že paní předsedkyně bude předsedat jedné ze sekcí a samozřejmě všichni europoslanci se také mohou zúčastnit. Tolik tedy krátce této zprávě a já si rád vyslechnu vaše reakce a odpovím na dotazy. Děkuji vám. Mnohokrát děkuji. Než předám slovo kolegům, chtěla bych ještě říct, že jsem očekávala něco víc od té zprávy, na kterou jsem tak netrpělivě čekala. A to proto, že sociální ekonomické důsledky se netýkají jenom výnosů. Týkají se také užitné hodnoty pro společnost a negativních dopadů. Takže potřebujeme celkový obrázek jak toho dobrého, tak toho špatného. Protože vy se zabýváte pouze zvýšeným výnosem a příjmy zemědělců. A jenom jednou skupinou zemědělců. Protože nezvažujete konvenční nebo biofarmáře, kteří se straní GMO. Ty nezohledňujete. Takže když tu zprávu, mám pocit, že zohledňujete pouze určité aspekty, ne všechno. Já doufám, že budeme mít příležitost mluvit o tom, proč jste například nezohlednili odolnost vůči herbicidům v USA a v Jižní Americe. A proč jste nezohlednili všechny zúčastněné strany, všechny aktéry v potravinovém řetězci? Já si myslím, že stejně se musíme věnovat všem. Děkuji. Tak, děkuji. Je to obrovské téma, to téma sociálních, ekonomických důsledků pestování GMO. Komise uvedla že země jako Španělsko hovoří o pozitivních důsledcích u produktu GMO, pokud jde o škůdce. Samozřejmě je zde celá řada argumentů o zvýšené produktivitě, zvýšených i ekonomických výnosů z GMO, z celého tohoto průmyslového sektoru GMO, ale Data, která získáváme z celého světa a z oficiálních studií, rovněž eh, bývají i naprosto eh, opačná. Proto FAO často eh, odmítá tyto pozitivní argumenty a často říká, že pokud chceme zajistit potraviny pro světovou populaci, musíme se posouvat směrem spíše k organickému pěstování, eh, k tradičnějšímu přístupu, chcete-li, v zemědělství. A pak je také ještě jedna studie, která odhaduje, že kvůli potřebě chránit eh, oddělení eh, GMO plodin od konvenčních plodin Eh, budeme potřebovat, budeme muset zvýšit náklady na výrobu konvenčních plodin o 13%, což je velice důležité. V rámci posledního rozhodnutí Evropského soudního dvora týkajícího se eh, týkající se toho, že musíme včelařům zaplatit za kontaminaci včelstev eh, od GMO Eh, na tom vidíme, že v mnoha případech je koexistence nemožná. A opatření, která bude muset provést eh, za účelem zajištění toho, že nebude docházet ke kontaminaci, bude znamenat velké zvýšení nákladů pro organické a konvenční zemědělce, kteří jsou jádrem v současnosti celého našeho zemědělského sektoru. Takže my se udávám, vydáváme cestou, která znamená velké náklady pro eh, GM plodiny. Já bych chtěl slyšet komentář a názor komise. Děkuji. Dále Sandrine Bellier. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. I já jsem zklamaná, jako mnozí kolegové. Mám dvě poznámky a dvě otázky na Evropskou komisi. Eh, doufám, eh, že se tím dostaneme k otázkám, kdy, eh, jak a proč. Pokud jde o otázku, jak, máme zde studii o důsledcích kultivace GMO, ale ty závazky jsou už z roku 2001 a první hodnocení mělo proběhnout v roce 2003. Evropská komise říkala, že budou vytvořeny pracovní skupiny a že se o tom hodně přemýšlí a v roce 2011 a 2012 teoreticky eh, se budeme zabývat čtvrtou evaluační zprávou, ale ve skutečnosti je to první evaluační zpráva. A tím se dostáváme k té otázce, jak. Já si myslím, že toto neplní naše standardy a požadavky. Dostali jsme nějakých deset stránek, na kterých dohromady není nic. E, těch deset stránek e, se vlastně vůbec nezabývá sociálními a ekonomickými důsledky pěstování GMO v evropském prostoru. Já si myslím, že zde panuje nedostatek snahy a podstatě mluvíme o tom, že někdo udělá schrnutí pár věcí, které si předtím vymyslel, bez jakéhokoliv ladu a skladu. A bez, jakékoliv, bez jakéhokoliv ústředního tématu máme před sebou text, který nám nic neříká, který v podstatě není příspěvkem do diskuse. Pokud jde o otázky kdy a jak, Kdy dostaneme my, evropští poslanci, nějakou zprávu, která bude dostávat toho, čím má být? To znamená, kdy dostaneme zprávu, která skutečně hodnotí dopady GMO plodin v Evropské unii a nebude to pouze eh, text zabývající se zemědělci, ale bude se zabývat i hospodářskými, ekonomickými dopady na eh, konvenční zemědělce a na organické zemědělce. A bude se zabývat i sociologickým aspektem dopadu GMO na vytváření nových pracovních míst, eh, naopak na likvidaci pracovních míst a vůbec, kdo bude mít Ehm, kdo, kdo bude sklízet, <laughs> tak říkajíc, ty plody pěstování GMO, bude to sektor zemědělství nebo bude to jiný průmyslový sektor? To jsou ty otázky, na které se musíme ptát, pokud chceme docházet k závěrům na poli tvorby politiky a máme rozhodnout, jaké zemědělství nakonec vybereme. Všechny tyto informace potřebujeme, musíme mít tyto informace, abychom si mohli vyjádřit. A poté ta otázka, jak Doufáme, že tuto, takovouto zprávu dostaneme v dohledné době. Mě ale šokovala jedna věc. A je to fakt, eh, že koexistence GMO a jiných plodin je možná. Eh, celé to téma koexistence je otázka, zda je vůbec eh, proveditelné. A já bych se chtěla zeptat, jaký je názor komise na socioekonomický dopad na například na včelaře. Podívejme se na rozsudek Evropského soudního dvora. který říká, že GMO nejsou slučitelné s včelařstvím a eh, výrobou nekontaminovaného medu. Dobrá, kolega Stás. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem si také přečetl, přečetl tuto zprávu s dobrým očekáváním, ale musím bohužel souhlasit se svými předřečníky. E, zcela upřímně řečeno, mě velmi zklamal obsah těchto 10-11 eh, stránek a komise to v podstatě uznává. Mně se zdá, že toto je takové cvičení, jak hezky umíme kopírovat odstavce z jiných textů, eh, že to je tak trošku reakce na eh, zprávy z členských států. Komise zde říká několik věcí, které nejsou tak úplně sebejistě řečeny Eh, hovoří se tu o různých názorech na základě eh, omezeného množství informací, a e, vědecké důkazy se zaměřují e, zejména na ekonomické dopady GMO. E, mě by zajímalo, jaký je důsledek této metodologie. Pokud vycházíme z nějaké metodologie, musíme se nejprve zaměřit na sociálně ekonomické důsledky a na jejich definici. Musíme si říci, o čem to vlastně mluvíme. A pak je tady celá řada věcí, o kterých se nemluví vůbec Máme tady odkaz na eh, výnosy eh, GMO kukuřice ve Španělsku. Eh, s velkou sebejistotou se tu říká, že jsou důkazy ze Španělska o nějakých o 11,3% vyšších výnosech ve Španělsku ale v poznámce pod čarou najdeme, že to je relevantní pouze pro tři provincie, které jste, které jste zkoumali, což je velice hezké, ale e, proč to v té zprávě tedy vůbec uvádíte? Vždyť to přece vůbec nemůžete myslet vážně. Jednak e, není vůbec jasné, jaké ty socioekonomické dopady jsou. A Eh, otázkou je, proč se zabýváme jenom tímto, proč se nezabýváme širším eh, spektrem dopadů nejenom na farmáře GMO, ale právě i na konvenční organické eh, zemědělské podniky, což jsou velice důležité, velice důležité subjekty v zemědělském sektoru. Pokud chceme znát celkové dopady socioekonomické GMO, musíme zvážit to, že eh, v Evropě takových farmářů mnoho není, ale z jiných zemí, kde se GMO pěstují ve velkém, existuje například eh, v Severní nebo Jižní Americe. Tam se studuje dopad GMO na nezávislé farmy a na malé farmáře. No a v těch jedenácti stránkách, eh, které máme před sebou, je celá řada odkazů na vědecké studie, ale mě zaráží to, že já mám tak trošku dojem, že se jedná o velice záměrný výběr studií. Eh, je tu pár odkazů na GM Brookse, což je eh, člověk, který eh, vede PG Economics a eh, je to v pod, což je v podstatě organizace, kterou financují pěstitelé GMO a pokud se upřímně řečeno zabýváte studiemi takovýchto lidí, tak bych vážně spochybňoval důvěryhodnost dat, která používáte. A souhlasím také kolegyní Belie, eh, pokud jde o to načasování. Přicházíte s tímto opravdu velice, velice pozdě. A já se chci zeptat, kdy nám konečně řeknete, co chceme slyšet. Eh, souhlasím s tím, co řekli ostatní. Děkuji. Děkuji a dále eh, paní Liotard. Ja, dank wel. Uh, ja, ik wil me ook heel graag aansluiten. Děkuji. Já chci souhlasit se vším, co tu bylo řečeno předchozími řečníky v roce 2008 na Radě životního, pro životní prostředí eh, byla žádost o posouzení dopadů, to už bylo před. A nyní tady máme jakousi dezorganizovanou sbírku údajů z členských států, která v zásadě vychází z velmi omezeného počtu zem, zemědělských usedlostí a jejich uh, výnosů. Ale nemáme tady žádné indikace dopadů na biodiverzitu, pracovní příležitosti, co se děje v rozvojových zemích, jak evropská legislativa eh, působí na takové věci, jako je pěstování soji v Americe, jaké jsou dopady na potravinářský průmysl, co vlastně naši spotřebitelé chtějí a co bude s organickým zemědělstvím. Toto všechno jsou jevy, které byly naprosto smeteny ze stolu. Takže co s tím? Jací nezávislí vědci mohou posoudit tato data? Na základě jakých kritérií? A jakým způsobem pak budeme eh, tato hodnocení, hodnocení z komise eh, vůbec posuzovat? Protože pokud jde o, to, o tuto záležitost, tak ta už dlouho vzniká. My mezi tím spěcháme, vytváříme další legislativu o zacházení s GMO v Evropě, aniž bychom přitom brali eh, na, na vědomí ekonomicko-sociální eh, aspekty. Už rovnou pracujeme na legislativních návrzích ohledně GMO, komise už tady před, předložila návrhy. A přitom socioekonomické aspekty jsou naprosto přehlíženy. Mě by zajímalo, jak je zohledníme v budoucnu. Takže tolik několik dalších dotazů ještě k těm, které již položili kolegové. Děkuji. Nasleduje paní Senoj. Děkuji vám. Ani já jsem neschledal tuto zprávu příliš uspokojivou. Mám některé... Něk... Takže, hovoříme o socioekonomických následcích. Ale nehovoříme o těch stovkách milionech dolarů, které ztratil, uh, ztratilo odvětví eh, v důsledku GMO. Víme, že hodně eh, například z těch některých produktů se dostalo do Evropy, z Ameriky víme, také by mě zajímalo, proč tam není žádný odkaz na uh, tu studii, která říká, že v Aragonu o dvě třetiny klesl počet organických zemědělců kvůli kontaminaci GMO. A proč také neodkazujete na rostoucí kontrolu několika oligarchických nadnárodních korporací nad osivy. Monsanto a několik dalších skoupili 50% osiv v celém světě a ovládají je. Také z toho vyplývají obrovské náklady pro distributory a vývozce a vůbec všechny účastníky potravinového řetězce, kteří se snaží Eh, aby ochránili své produkty přes, před GMO. Zástupce komise už předtím říkal, že potřebujeme spolehlivá robustní data. A mě toto trochu zaráží, protože tato zpráva se odvolává na takzvané úspěchy na základě několika eh, provincií z Španělska, Portugalska, Rumunska, České republiky. Ale mně se zdá, že to není podloženo dostatkem informací. A třeba v České republice, kde se osma, u osmi nebo deseti pěstitelů kukuřice eh, konalo, eh, konalo nějaké šetření ještě pár dalších, A pak eh, tady máme najednou údaje od eh, Brookers, A jistě, že, jistě, že ty podporují GMO i ve Spojených státech. A vy tvrdíte, že již za tři roky konstatujeme vyšší výnosy eh, v GMO kukuřice než jiné. Ale statisticky to není vůbec významné. Statisticky významný rozdíl byl jenom u jedné z těch tří provincií ve Španělsku. Takže tato data tu máme na straně jedné, ale na straně druhé, když jsou GMO produkty potom v regálech v Evropě, tak se říká, že se to tedy prodává, ale dobře, když vezmeme údaje z nějakých nejlevnějších e, britských samoobsluh, jistě, že ty chudí lidé si to koupí, protože co můžou dělat jiného? Ale v Itálii je jasné ne, zní jasné ne vůči GMO. Třeba odkud pocházím z Itálie, tak vím, že zemědělci nejsou tím nějak nadšení, takže to jsou věci, které by měly být také vzaty v potaz. A jen velmi málo lidí na toto odpovědělo. A to je zatím vše. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Dále paní Reimers. Děkuji vám mnohokrát. Vidíme zde zcela jasně, že, jsme, že máme dilema. Musíme totiž jednoznačně určit, eh, že musíme říci, že když komise chce dělat studii na základě dat členských států, tak ty, ta data jsou velice rozdílná a eh, v podstatě jsou podávána i různou formou. To je jedna věc. Dále, toto téma chceme diskutovat objektivně a Každou studii, která pochází přímo z hospodářského sektoru, musíme označit jako subjektivní. Podobně každou studii, která přichází od skupin, které se zabývají ochranou životního prostředí. Ale já si myslím, že musíme najít nějakou férovou, nějaký férový přístup k hodnocení těchto studií. Mě by zajímalo, Eh, do jaké míry se ve studii komise eh, zohledňují socioekonomické dopady pěstování, ale jak se zohledňují i dopady nepěstování GMO? Eh, protože Dá se říci, že v Evropě Evropa je poslední baštou lidí, kteří neuznávají GMO jako plnohodnotnou formu pěstování potravin. Ehm, já se ptám, jakým způsobem se do, do, dokáže zajistit koexistence GMO a ostatních typů plodin mimo Evropu eh, a případně jakým způsobem můžeme dojít k nějaké věcné bázi toho, co můžeme udělat v oblasti genetiky zde v Evropě ehm, případně jakým způsobem se my jako Arga, parlament, Evropský parlament, můžeme dostat ke skutečným čistým datům, která jsou oproštěna od veškerých emocí. To je přesně to, co od nás občané očekávají, že budeme jednat věcně a ne pouze, že se budeme emocionálně hádat. Já musím zcela upřímně říct, jsem zklamaná z toho, že eh, sektor zemědělství přichází s emocemi a s předsudky a nezabývá se daty. Já si myslím, že je nejvyšší čas, naprosto nejvyšší čas, se konečně o něčem rozhodnout. A nejenom jednat e, o rozhodnutích na základě emocionální debaty, protože Evropa není jedinou částí dnešního světa, na to nesmíme zapomínat. Děkuji. E, Kalimáš dále. Děkuji. Eh, já teď nemůžu úplně eh, navázat. Faktem je, že nejsme sami na, na, na světě. Eh, ale teď ke komisi. Já mám trošku dojem, že vás překvapilo, že jste nedostali jasnou odpověď na svou otázku já si nedovedu představit, kdo je zodpovědný za tuto studii, ale když si představím výchozí pozici, že členské státy dobrovolně odešlou informace o tom, jak to u nich vypadá, já si nedovedu představit situaci, kdybyste dostali kvalitní informace, upřímně řečeno. Ehm, e, podle mého názoru se jednoznačně emoce nevynechávají z této struktury, ale e, mimo jiné z toho důvodu, že zkrátka čekáme tři, dny, tři, tři, tři roky na to, abychom se nakonec dozvěděli, že, jsou, že je situace úplně stejná, že, že jinými slovy průmysl tyto plodiny nadále podporuje. Ehm, já bych se chtěla zeptat, bohužel tady musím, eh, musím brzy odejít, ale eh, já doufám, eh, že nám budete schopni v blízké budoucnosti dát lepší odpověď, než ve stylu, jakou vidíme ve zprávě. Dobrá, děkuji a poslední mluvčí, pan Prody, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já si myslím, že je jednoznačně škoda, že eh, před sebou nemáme skutečné výsledky v tom textu, který komise předložila jako výsledek svého průzkumu, protože to by nám dalo základ pro další diskusy. Když se podíváme na GMO, je, vidíme jasně, že to je téma, kterým se musíme zabývat. Eh, je to téma, na které potřebujeme hodně času, protože je velice citlivé. Já se tím zabývám už dlouho a docházím k názoru, že je skutečně nutné postupovat velice opatrně. Zejména kvůli tomu, že eh, GMO nebo potraviny, které do určité míry obsahují GMO, nejsou nutně škodlivé pro zdraví. A tedy si myslím, eh, bychom měli eh, v případných studiích zabíhat do náležité úrovně podrobností, abychom měli jedno provždy jasno, o čem mluvíme a co je co. Eh, a nakonec vypracujeme zprávu, která bude dostatečně kvalitní na to, aby se, na ní mohli, aby se oni mohli eh, opřít ostatní. Když budeme hovořit z patra o něčem, čemu neúplně rozumíme, jako to děláme dnes, není to úplně ideální. Možná bychom s pomocí například STOA měli zorganizovat podrobnou hloubkovou studii a návaznou diskusi, eh, také vzhledem k tomu, že mimo jiné já jsem přesvědčen, že GMO není nutně něco, co je škodlivé pro lidské zdraví. To je zkrátka způsob, jakým o tom já přemýšlím. Eh, existují možné důsledky, které již byly v minulosti zmiňovány v tomto výboru, které tím pádem znamenají nutně vyvstání té otázky, eh, která se točí kolem toho, jaký tlak se vyvíjí na, na zemědělce, aby používali osiva GMO, což může eh, určitým způsobem znamenat, pravda, zvýšení výnosu, ale mě jde hlavně o ten tlak. Možná, že totiž dosáhneme úspěchu při výnosech, ale možná může dojít k jiným závažným nebezpečným důsledkům takovéhoto jednání. Mimo jiné například zde existuje riziko toho, že celý svět bude najednou závislý na několika málo odrůdách potravin. A to, zejmé, a to je kritické proto, že například u takového malého počtu odrůd existuje riziko napadení škůdcem. A to jsou přesně ty dopady, na které bychom se měli zaměřit. Protože když v podstatě vsadíme všechno na jednu kartu, abych tak řekl, tak se může ukázat, že ta karta je příliš nízká, že nám i nějaký škůdce sežere a to může ohrozit zdroj potravin celého lidstva. To jsou faktory, které musíme zvážit. Musíme zaujmout celkové hledisko při hodnocení tohoto problému a nesmíme zapomínat dokonce ani na věci, na otázky duševního vlastnictví, na otázky copyrightu v vozovkách těchto produktů. I to může být ve finále velice škodlivé musíme se zaměřit na téma, zda tyto odrůdy lze používat volně nebo ne. Ano, děkuji. Já si myslím, že to, co jste zmínil naposled, je velice důležité. Je pravda, že když máte nějakou patentovanou odrůdu, tak je vztah mezi eh, farmářem a nějakým výrobním koncernem najednou úplně jiný. Já mám sám dva krátké komentáře. Na straně 8 mluvíte o tom, že eh, spotřebitelé nespolehlivě reagují na dotazníky ptající se na věci, zda si kupují GMO a tak dále. To mně připadá jako zvláštní formulace. Nebylo by spravedlivější říci, že spotřebitelé jsou proti GMO v celé Evropě? Nebylo by to relevantnější? Často si kupujeme věci, které vůbec nechceme, ale faktem je, že často nemáme čas. Nemáme čas číst si každou etiketu, pokud tam vůbec je, že ano. A na straně 6 je také zvláštní věta. Eh, tam se hovoří o eh, argentinských farmářích užívajících herbicidně tolerantní GMO, že, dosta, že dosahují profitových marží. Ale já jsem slyšel něco jiného, že plevel je nakonec tolerantnější uči herbicidům než ta, ne, než ta potravina takže musí kupovat stále více a více herbicidů, každoročně více, protože zkrátka plevely jsou rezistentnější a oni přicházejí o peníze a najednou mají tu hloupou plodinu, abych tak řekl, kterou musí pěstovat. Dobrá, tak teď dám komisi slovo, aby mohla reagovat, ale než to udělám, eh, původní otázka se týkala rozsudku soudního dvora, eh, v tom případě Bablo, pokud jde o ten med. Eh, takže bych vás poprosil, abyste do odpovědi zahrnuli i toto. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji vám. Já nepochybně zodpovím na všechny záležitosti, včetně toho medu. Takže nejprve chci reagovat na širokou diskuzi je problém, že samozřejmě se nemůžu vyjádřit úplně ke všemu, co tu bylo řečeno. Ale jsem velmi otevřený, mohu se setkat s kýmkoliv, zvlášť kdo má, z vás, kdo má zájem a můžeme zajít do daleko větších podrobností, ale také vás si pozvat na konferenci 18. října, která bude řešit přesně ty oblasti, které jste tu zmínili. Bude to velmi široké fórum, na němž budou zastoupeny všechny strany a všechna stanoviska, včetně nevládních organizací, včetně průmyslu a tak dále. Opravdu věřím, že tam můžete získat více hlubších informací na toto téma. Už několikrát jsem tady dnes slyšel, že jste zklamáni zprávou. A to musím něco říci. Když jsme tuto problematiku řešili eh, tak, eh, musím komise zhodnotit dostupné informace s určitým rozumným vědecky podloženým cílem. My závisíme na informacích, které jsou k dispozici. My jsme studii zahájili. Je třeba si uvědomit, že mnoho členských států v zásadě řeklo, ano, my máme mnoho informací, my vám to ukážeme, socioekonomické dopady, všechny ty věci, které jste tu zmínili, negativní, pozitivní a tak dále. Ale když jsme konkrétně požádali členské státy, aby tyto informace poskytly, dostali jsme to, co jsme dostali. Můžete se všichni podívat na zprávy členských států. Pracujeme s materiálem, který je oficiálně zaslán členskými státy komisi. A nemůžeme říct, pardon, Španělsko, to, co říkáte, není pravda. Toto je oficiální informace. My to prověříme ještě na základě publikovaného materiálu. Používáme však pouze eh, prověřené vědecké články a časopisy, které jsou spolehlivé. Ostatní věci se mohou zmínit, ale snažíme se, aby všichni byli informováni o tom, jaká je úroveň spolehlivosti těch informací. Já neříkám, že nejsou spolehlivé, ale musíme pracovat s tím, co máme. Takže osobně, pokud dovolíte, jsem byl také zklamán mírou, kvalitou informací, která nedosáhla eh, té úrovně, jak jsme to očekávali. My jsme čekali, že to bude jakási záplava informací, ale nestalo se tak s několika výjimkami. A všechno, co jsme dostali, jsme použili. Takže my jsme připraveni pracovat s dalšími daty, ale musíme validovat, musíme se řídit vědeckými metodami. A pokud jsou nějaké konkrétní eh, problémy, mohu o nich hovořit. Poté, co jsme schromáždili ten materiál, co jsme vypracovali zprávu, zprávy se objevily některé nové informace, to je pravda. A my s tím pracujeme v procesu Snažíme se to do toho procesu zařadit, začne to tou konferencí 18. Již jsme samozřejmě do toho zapojili i JRC, dali jsme to na, do naší práce o koexistenci a tak dále. Takže to, co tady vám, ty informace, které dáváme k dispozici, jsou do určitého data. Teď k některým jednotlivým bohužel nám zbývá už jenom minuta zasedání. Dobře, takže med. Med a na zbytek vám dám informace zvlášť. E, takže ten, e, to rozhodnutí, soudní rozhodnutí o medu. Tato situace je nesmírně důležitá a musí se brzy řešit. Okamžitě jsme EFSU požádali o stanovisko na ohledně bezpečnosti tohoto monitorovaného e, pilu a pak pokud jde o ten med, tak momentálně se to zaměřuje na použití určitým eh, krmiv a potraven k určitým účelům, ale zatím tam ten pel není. Ale 24. října bychom k tomu měli mít stanovisko. Setkali jsme se členskými státy a eh, těmi společnostmi. Řekli jsme jim, že musí eh, plnit stávající regulační pravidla, že tato povolení by měla mít plný rozsah a měla by explicitně zahrnovat všechny způsoby potravinového využití. Takže toto jsou bezprostřední kroky, ale my také analyzujeme spolu s členskými státy další aspekty. Otázkou je, jak hovořit o označování, třeba jestli je to přítomnost GM pilu v pilu nebo GM pilu v medu. Jak to je z hlediska stávajícího právního rámce? Na tom velmi intenzivně pracujeme. A zatím mohu říci, že komisař Dali se dnes odpoledne vyjádří právě k této záležitosti v Komagry, takže můžete si tam vyslechnout i jeho názory. Dobrá. Ale tak jako tak, pěstitele medu nechtějí tento pil ve svém medu a mají eh, práv, právo se odvolávat na pravidla koexistenci. To nestačí. To dokázat, to nestačí. Prostě pěstitele, eh, včelaři to nechtějí. Ale toho se ještě dotkneme. Teď problém je, že nám skončilo jednání. Ale přitom je tu ještě zpráva Gebrandy o té cestě. Bylo by v pořádku pro eh, tlumočníky, kdyby tady ještě chvíli s námi vydrželi a mohli bychom si poslechnout informace o zprávě o cestě do EEA. Ještě tři minutky, dobře. Takže prosím, Jane. Děkuji, Karle. Řeknu to anglicky, aby to bylo jednodušší. Já myslím, že anglicky snad mluvím dost dobře. Je dobré vidět, že všechny věci, o kterých jsme dnes dopoledne mluvili, souvisí s vědou, s informacemi a tak dále. A o to právě šlo, nebo o to právě jde v naší Evropské agentuře pro životní prostředí. Takže já krátce projdu otázky, o kterých jsme mluvili při naší návštěvě před pár týdny. Oficiální delegace představila pana Sonika, pana Arsenise a mě. Samozřejmě měli jsme tam několik dánských poslanců, kteří se k nám připojili, Dan Jorgensen, Marketa a Anna Rozbach. Takže ta delegace byla poměrně velká. A chci poděkovat sekretariátu. Já si myslím, že ta návštěva byla výborně zorganizovaná. A kromě té agentury jsme byli také na ministerstvu životního prostředí, ne, nemluvili jsme s ministrem vzhledem k volbám, ale mluvili jsme o nadcházejícím předsednictví. Krátce projdu, o čem jsme mluvili. Byli jsme velice rádi, že tam byla také ředitelka Jackie McLeod, téměř po celou naši návštěvu. Ona je samozřejmě tím motorem celé agentury o projektu Eye on Earth. Agentura využívá běžné občany pro sběr údajů o jejich místním životním prostředí a z toho dostává velice prospěšné informace, informace, které můžeme využívat i my, například pokud jde o jednotlivé druhy, katastrofy, znečištění a tak dále. Lidé na ulici si jako první všimnou, že je něco znečištěné. Takže to je výborný systém včasného varování. A pokud jste kritizovali otázky finanční, které se týkají agentury, financují to především soukromí dárci. O čem jsme s tou agenturou mluvili? Mluvili jsme o otázkách biologické rozmanitosti a pracovníci z agentury nám vysvětlili, že v té znalostní základně jsou pořád ještě velké mezery a pracují na nějakém takovém základním přístupu k biologické rozmanitosti. O tom si můžete víc přečíst ve zprávě jako takové a také na webových stránkách agentury. Vzhledem k tomu, že máme málo času, nebudu teď zacházet do podrobností. A mluvili jsme o změně klimatu, o kvalitě ovzduší. U změny klimatu všichni víme, schválili jsme zprávu Juty Hautz o tom, že agentura dostane další peníze a rozhodnutí o sdílení úsilí agentura přijme, bude to znamenat další práci Musí se to probrat s členskými státy a proto jsme zajistili peníze navíc v rozpočtu a doufám, že to schválí plenárka. Pokud je o kvalitu ovzduší, já myslím, že nejzajímavější bylo to, že členské státy hodně zaostávají v implementaci legislativy v oblasti kvality ovzduší, ale podle agentury je tady velice dobrý důvod, proč nezavést novou přísnější legislativu pro kvalitu ovzduší, takže to bude velká bitva pro nadcházející roky. Ještě tam něco máte? Aha. Proto, protože tlumočníci nám dali jenom tři minuty, vy jste říkal čtyři, mluvím tři a půl, takže rychle. Účinnost ve využívání zdrojů, ne podrobně, ale velice zajímavé je, že se vytvořili profily jednotlivých zemí, pokud jde o účinnost využití zdrojů, řekli nám, že eh, se to stává prioritou členských států, ale ekosystémy jsou úplně vyloučené. Zdá se, že na tom nikomu nezáleží. A poslední věc. Rád bych vyzval kolegy, aby agentury víc využívali. Zvlášť pokud je zpravodajem, je velice snadné spojit se s nimi a získat informace, které potřebujete. Můžete jet tam, můžete je pozvat sem. A je to velice dobrý způsob, jak vylepšit zprávu. A poslední poznámka, pane předsedo, do konce tohoto roku musíme jmenovat nového zástupce z našeho parlamentu do správní rady. Je to tříletý mandát a já myslím, že někdy do poloviny listopadu musíme jmenovat nové kandidáty. Takže já vyzývám kolegy, aby navrhli členy, kteří by podle nich mohli eh, být dobrými zástupci ve správní radě, dobrými zástupci parlamentu. Já myslím, že specifikace najdete na stránkách Beranže Bazanc. Děkuji. Děkuji. Je to nejenom 10 sekund. 10 sekund, třeba i bez tlumočení. Agentura má spoustu informací, které nám může dát i k věcem, o které jsme mluvili dnes, jak u GMO, tak u těch eh, látek narušujících endokrinní žlázy, a já bych rád poprosil komisi, oni už jsou asi pryč, ale řekněme jim to znovu. Prosím komisi, aby také využívala tyto zdroje, které máme v Evropské unii. Děkuji. A omlouvám se tlumočníkům, velice se omlouvám za toto spoždění a mnohokrát děkuji, že jste mezi námi zůstali. A úplně na závěr 14.